Buongiorno a tutti, cominciamo, per favore, prendete posto. Den, prosím, usaďte se, začneme. Allora, uh, prima di... A než začneme s prvním bodem programu, eh, dnešního tedy programu, tak bych chtěl připomenout, eh, tak jak jsme požádali včera, že my potřebujeme ten dotazník s pěti prioritami, který se týká účetního dvora a komise. Takže bych požádal frakce, pokud to bude možné, abychom mohli do 6. listopadu eh, odpovědět a abychom dopoledne mohli mít již na stole kompromisní eh, návrh, který se týká těch pěti priorit eh, účetního dvora a komise, protože to potřebujeme od jednotlivých frakcí. Takže bych požádal zástupce frakcí, aby se dohodli na těch pěti eh, na těch, na těch pěti požadavcích vůči komisi a na těch pěti prioritách vůči účetnímu dvoru, protože jinak nebudeme mít na to moc času. Prosím, chcete něco říci? Paní Greslova a já jsme za skupinu SD a za ETP rozhodovali včera. Tady otázky, které jste obdržel od paní Grosleové a ode mě, můžete považovat za ty kompromisní návrhy. Perfetto. Se le persone si mettono d'accordo, siamo tutti con... Výborně. Prosím. Pane předsedo, je mi to velmi líto, ale vše ukazuje na to, že ta sbírka těch otázek nepoukazuje na to, že, že je to, jak jsme to chtěli, ale vlastně nám nezbývá jiná volba. Pokud chceme vyslovit to, co potřebujeme, musíme dát dohromady věci, které vlastně nemají nic společného, ale týkají se činnosti tohoto výboru, ale nic jiného není možné, nemáme jinou možnost. Basta che mi fate avere un elenco, io poi non... Ano, ano, beru na vědomí, dobře, čekám tedy na ten seznam. A e, nyní se dostáváme k prvnímu bodu programu, což je hlasování o udělení absolutoria za rok 2007. Jak si asi budete pamatovat, tak zde včera toto přednesl zpravodaj Sondergaard. E, vy máte hlasovací seznam, já myslím, že e, byl Eh, předložen doplněk k prvnímu ústnímu pozměňovacímu návrhu, který naleznete v příloze. Pokud nikdo eh, nemá nic proti, tak eh, bychom hlasovali zvednutím ruky nejprve, abychom se vyhnuli komplikacím elektronického hlasování. Takže přejdeme k hlasování o absolutoriu 2007. Eh, souhrný rozpočet Evropské unie, eh, co se týče rady. První bod hlasování je pozměňovací návrh 14 eh, o zamítnutí absolutoria. To předložila paní Andreasen. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Hm, Andreasen. Kdo je proti? Návrh je zamítnut. Druhý bod, eh, ten odpadá, tento pozměňovací návrh odpadá, protože byl s tímto propojen, s tím prvním. A nyní přejdeme tedy k návrhu eh, rezoluce, pokud jde o eh, zprávu jako takovou. Tak se... Allora, passiamo al punto numero uno. K bodu jedna. Mm, předložila eh, kolegyně Andrea Sibuje pro. Proti. Návrh je číslo jedna zamítnut. Bod číslo jedna zamítnut. Bod dva. Nyní pořád eh, eh stejná, stejný předkladatel Andreasen. Kdo je pro? Kontrády. Proti. Zamítnuto. A odstavec číslo 3 eh, předkládá paní Gresle, kdo je pro? Proti? Odsouhlaseno. Odstavec číslo 4, eh, stejná předkladatelka, kdo je pro? Proti? Odsouhlaseno. Odstavec číslo 5 předkládá místo předseda Odi. Kdo je pro? proti, zamítnuto. A nyní přejdeme ke ústnímu kompromisu. Pozměňovací návrh 1 eh, ve znění eh, včerejší dohody. Eh, kdo je pro? Proti? Odsouhlaseno. A nyní přejdeme ke kompromisu, ústnímu kompromisu k pozměňovacímu návrhu číslo 2. Kdo je pro? Proti? Odsouhlaseno. Nyní přejdeme k poslednímu bodu návrhu usnesení eh, ve znění, na kterém jsme se dohodli. Kdo je pro? Proti? Odsouhlaseno. la, eh, no. no, no, no, no, duo, sono due duo Sì, eh, infatti l'avevo detto sì, prima. Sì, sì. Una, eh, una precisazione. A upřesnění, jenom takové upřesnění, které mi dal sekretariát. Pokud jde, je třeba hlasovat také i o začátku, tedy mm, po těch dvou pozměňovacích návrzích paní kolegyně Andreasen, eh, po té, co jsme hlasovali o 14, tak je třeba specifikovat Eh, o eh, toto i o 13, kdo je pro. Tedy hlasujeme k návrhu. Promiňte, ale nevíme vůbec, o čem mluvíte, co tady, o čem tady vlastně hlasuje, hlasujeme. Můžete to upřesnit, prosím? A no? eh, sekretariát mi právě sdělil, mm, tak jak uvedeno v hlasovacím seznamu, po pozměňovacím návrhu 14, eh, pozměňovací návrh 13 eh, předložený kolegyni Andreasen, takže je třeba hlasovat komplexně o celém tomto návrhu paní Andreasen, tedy o obou. Sulla decisione di Disca, è quella che abbiamo approvato alla fine. Ano, vlastně. Ono to není jasné. Secondo me basta fare quella finale, non c'è bisogno. Come? Uh, Pane předsedo, kromě hlasování o návrhu usnesení, eh, tak také musíme hlasovat o návrhu rozhodnutí, kde musíme spočítat členy, protože to jsou eh, to, to je to číslo, které potom se dostane do odsouhlasené zprávy. To je potom ale něco jiného než návrh číslo 13 takže u nás stojí, že třináctka odpadá, pokud je čtrnáctka zamítnuta. A čtrnáctka byla zamítnuta, takže nyní budeme hlasovat o ano nebo ne pro absolutoriu. To je pro nás velmi důležité. Ne, že bychom ne, abychom tady potom všichni hlasovali proti. No, finální závěrečné hlasování obsahuje také, tedy není třeba hlasovat eh, o tom, myslím si, že v zásadě to je toho obsahem, ale pokud někdo chce hlasovat, abychom měli jistotu, tak prosím, proč ne? A pokud jde tedy o toto, tak můžeme hlasovat. Eh, prosím. A budeme hlasovat o usnesení po té, co byly zamítnuty návrhu, paní, návrhy paní Andreasen. Kdo je pro? Proti? a e ah, okay. Bisogna contare quanti sono a favore e quanti contrari. Ok. Contrari? Proti? Pro. Kontrári? Proti? Zdržel se někdo? Výborně. A pokračujeme eh, s tím, že děkujeme opět eh, eh, panu Sondergardovi za vykonanou práci a přejdeme k druhému bodu programu, hm, Pokud jde přijetí doporučení koordinátorů, budu vás stručně informovat o tom, eh, eh, co proběhlo včera, když jsme začali v 15 hodin, kdy jsme měli tři předsedy a tři koordinátory skupin. A je, mm, takže eh, Potvrdili jsme vlastně zpravodaje se předchozího období, a to především ti, kteří měli na starosti Eh, absolutorium za rok 2008 a, mm, a takže pokud jde o eh, komisi pan Liberacký to byl, pokud jde o absolutorium eh, agentur, byl to, je to paní Matěje. Dále bylo rozhodnuto, mm, co se týče delegací na rok 2010, eh, delegace na rok 2010, ty, eh, zde jsme uvedli priority, včetně dat, takže bude to delegace, která se odebere do eh, Řecka 27. dubna do 30. dubna, potom další delegace do Chorvatska od 1. června do 4. června, potom delegace do Maďarska od 28. září do 1. října a delegace do Itálie od 26. října do 29. října. A takže e, co nejdříve apeluji na frakce, aby uvedli těch 25 členů, kteří budou součástí těchto čtyř delegací, které e, samozřejmě rozhodne se o tom e, v souladu s metodou podle toho, kolik bylo členů zvoleno za jednotlivé frakce, tedy proporční metodou dále. I jsme si potvrdili slyšení, slyšení na rok 2010, ta slyšení eh, se týkají efektivity systému plnění sedmého rámcového programu, návrhy na reformy a poté eh, máme zde ještě další agendy, mm, které jsou zablokovány v radě, třeba návrh na řízení o eh, administrativní ochraně eh, finančních zájmů společenství, potom transparentnost strukturálních fondů a potom čtvrté, čtvrté e, slyšení, které se bude týkat reformy na finančního nařízení. Takže čtyři slyšení e, na rok 2010 a e, také i jsme mm, tedy stanovili data. Ano, stanovili jsme tedy i data června, červen, červenec, září a duben. Takže dále Eh, máme zde studie na rok 2009, eh, především jde o dvě studie. Jedna se týká o potížích členských států eh, s řídícími systémy, aby mohli provádět kontroly nad čerpáním ze strukturálních fondů v souladu s mm, perspektivou rok 2007-2013, pan Liberacký, a potom je to financování nevládních organizací z evropského rozpočtu, zde EPP by mělo stanovit zpravodaje. Potom asi víte, čekají náš další studie, o kterých jsme diskutovali již ale eh, a o kterých bylo rozhodnuto, ale zatím ještě je nebyly naplánovány, naprogramovány, protože eh, tyto, mm, o těch se bude diskutovat, budou se realizovat ještě eh, v roce 2010 až. Dále jsme rozhodli o programu slyšení dvou komisařů, kteří buď budou úplně noví nebo obnoveným bude mandát. A, mm, takže s tím, že bereme do úvahy rozhodnutí před konference předsedů. Tato slyšení se budou kovat 25. Eh, eh, listopadu eh, v, v, ve Štrasburku, potom 1. 12., 3., 2. a 3. a 4. 12. v Bruselu, potom ještě a 25. 26. ve Štrasburku předtím. Konference předsedů předložila velice obecný dotazník, který Eh, by měli vyplnit všichni komisaři, nebo na něj by měli odpovědět všichni komisaři a i naš, náš výbor by měl předložit konkrétní otázky, které budeme mít na tyto komisaře a to především, eh, které se budou týkat tedy naší agendy, agendy Kokobu a budeme mít tedy konkrétní dotazy na eh, nominované, designované komisaře. Mm, takže Eh, musíme vytvořit eh, tento dotazník komisařům. Dále jsme eh, na schůzi koordinátorům, mm, i když čas je omezený, tak jsme také i hovořili o slyšení nových členů účetního dvora, protože, jak víte, noví členové mezi tedy březnem a květnem jim vyprší mandát, takže bude třeba Eh, nově jmenovat členy, takže nás čekají slyšení s nimi. I zde jsme rozhodli mm, připravit takový dotazník, na který eh, kandidáti na eh, tyto posty v účetním dvoře by měli odpovědět. Potom máme zde návrh harmonogramu Eh, který se týká eh, schůzí na rok 2010, tedy schůzí našeho výboru Kokobu a eh, i program náš. A zde je důležité, abych vám připomněl, že je třeba, abychom se dohodli na prioritách, které předložíme účetnímu dvoru a některé ty priority jsou dost podobné jako to, co jsme dostali od tří hlavních frakcí. Olaf, ředitel Olafu, požádal náš výbor, aby mohl eh, abychom navštívili eh, kancelář OLAFu. My jsme pověřili sekretariát, aby eh, stanovili datum mezi 3. 25. březnem nebo 16. a 17. Mm, březnem, aby to bylo někdy mezi 13. a 25. únorem také. A potom i zde mm, mm, eh, se hovořilo o tom, že eh, některé další výbory v parlamentu eh, v podstatě pronikají do kompetencí našeho výboru. Je to například výbor pro právní záležitosti, protože ten se zabývá velice významnou agendou a já jsem již zareagoval na toto téma na konferenci předsedů, i jsem hovořil s předsedou výboru pro právní záležitosti a já si myslím, že nedochází k překrývání agent či kompetencí mezi naším výborem, výborem Kokobu a jejich výborem. A já jsem pověřil sekretariáty, aby našli kompromisní řešení eh, s tím, že právní výbor může se vyjadřovat ve stanovisku ke konkrétním bodům, ale ne, že se chopí nebo, se, nebo si bude uzurpovat agendu, která je vlastní našemu výboru, výboru Kokobu. A pokud jde o další dva body, jeden ehm, zápis z 20. Eh, července 2009, protože paní Andreasen se tomu věnuje a eh, zde mm, chtěla mm, vědět přesně jména osob, které hlasovali pro předsedu a místo předsedu to byla jedna otázka, potom další otázka k tomuto zápisu se týkalo, zda je nutné eh, zde během hlasování eh, vyjadřovat hlasy hlasování, pokud neexistuje dohoda mezi všemi frakcemi. Toto je otázka, o které se eh, bude jednat na následující schůzi, tak aby všichni byli schopni hlasovat. Nejde o procedurální pouze záležitosti, a e, takže pokud se je dohoda, tak e, je třeba se na tom dohodnout. A takže to je výsledek včerejší schůze koordinátorů. A nyní e, přistoupíme k bodu číslo 11 programu, což je zvláštní zpráva číslo 6 Evropského účetního dvora o potravinové pomoci Evropské unie pro chudé osoby, posouzení cílu prostředků a použitých metod. E, k tomuto bodu dám slovo paní zpravodajce Esther de Lange, kterou zde však nevidím. E Takže nemůže mluvit, když tady není. Dáme slovo. Tak v očekávání toho, že přijde paní zpravodajka, tak která tu není, tak dám slovo eh, členovi Evropského účetního dvora, pokud tu je. Če? Prezente? Je? Ano, prosím. Thank you, Mr. Chairman. Velice děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, ve své stručné prezentaci se pokusím stručně vás informovat o hlavních zjištěních naší práce, která se týká potravinové pomoci EU pro nejchudší osoby. Tento program byl zaveden jako reakce na dost nouzovou situaci, která nastala během tuhé zimy v roce 1987. V té době se Evropské společenství rozhodlo eh, rozdávat eh, potraviny z intervenčních skladů různým dobročinným organizacím, aby je distribuovali nejchudším osobám. Toto opatření bylo vítané a dnes stále ještě e, platí. Chudoba zůstává hlavním problémem v Evropě a je ještě zhoršená stávající krizí. Podle statistiky komise je nyní v Evropské 27 asi 80 milionů lidí, kteří jsou ohroženi chudobou. Je to tedy celkem asi 53 milionů e, v členských státech, které se účastní tohoto programu. Mnoho stovek organizací, eh, kde, kde působí zejména dobrovolníci, se účastní distribuce potravin. Potraviny jsou vydávány eh, dobročinným organizacím a od nich se pak dostávají eh, ke všem potřebným. Počet těch konečných příjemců je asi 13 milionů lidí ročně a každý z nich dostává zhruba jedno jídlo nebo jedno jídlo měsíčně. Co se týče rozpočtu programu, tak eh, ze 307 milionů eur v roku 2008 byl zvýšen na 500 milionů eur v roce 2009. Chtěl bych eh, zdůraznit, že účast členských států v tomto programu je dobrovolná a nyní se tohoto programu účastní 19 členských států. Co se týče provozní eh, nebo operační úrovně, tak v členských státech je tento program řízen platebními agenturami. Audit Evropského účetního dvora se soustředil na platnost stávajících eh, záměrů tohoto programu v kontextu stávajícího trhu a sociální situace. Také jsme zkoumali přiměřenost eh, prostředků a také dopad programu, včetně jeho správních a řídících eh, postupů. Chtěl bych se zaměřit na následující zjištění a doporučení Evropského účetního dvora. Ačkoliv má tento program dva hlavní cíle, zaprvé zvýšit eh, nebo zlepšit situaci nejchudších osob a na druhé straně stabilizovat trh eh, se zemědělskými produkty pomocí snížení eh, intervenčních zásob, tak ten hlavní cíl je právě ten cíl sociální. Co se týče financování, tak financování je součástí programu společné zemědělské politiky. A na počátku toho programu to bylo oprávněné, protože bylo potřebo, e, zapotřebí využít intervenční sklady. Nicméně v posledních letech e, je, jsou ty zásoby v intervenčních skladech téměř na nule a proto je to propojení tohoto programu se zemědělskými výdajemi oslabené. Stávající pokles v intervenčních zásobách vedl k tomu, že v současné době se asi 85 všech produktů, které se mají distribuovat nejchudším lidem, musí kupovat na běžném trhu. A proto se Evropský účetní soud domnívá, pardon, Evropský účetní dvůr domnívá, že komise by měla přeskoumat, zda stále je ještě e, přiměřené, aby tento program byl e, financován ze společné zemědělské politiky. Co se týče hlavních klíčových e, aktorů aktérů, tak je nutné dobře se všemi spolupracovat, aby také jsme lépe pochopili potřeby nejchudších osob. Členské státy by měly být proto povzbuzovány, aby tento program zaměřili nebo e, vložili do svého rámce sociální pomoci, aby také zlepšili synergii. Toto opatření bylo určeno na to, aby se snížila chodoba, ale nikoli, aby se zcela odstranila. A v tomto ohledu se ukazuje, že zdroje mají pouze omezený dopad na situaci jednotlivých nejchudších osob, protože celkově tyto osoby dostávají zhruba jeden, jedno jídlo měsíčně. Aby se tedy zvýšila účelnost a efektivita tohoto programu, bylo by zapotřebí lépe definovat priority a také lépe tu pomoc cílit. V současné době eh, se ukazuje, že je dost obtížné distribuovat produkty, protože eh, se mění ty eh, distribuční řetězce a také se mění množství potravin, které jsou pro, pro tyto osoby určené. Účetní dvůr tedy doporučuje, aby se rozšířila rozmanitost a také nutriční hodnota potravin, které se poskytují nejchudším osobám a také, aby bylo zajištěno, že všichni příjemci budou e, dostávat tyto potraviny za stejných podmínek. Účetní dvůr také nalezl určitou, e, určité nedostatky, které se týkají správ, správních, řídících a monitorovacích procesů a také navrhl opravná Eh, opravné akce. Chtěl bych také říci, že v září 2008 vydala komise návrh na eh, pozmění stávajícího nařízení rady a to bylo schváleno parlamentu v březnu 2009. Návrh by měl vést k, novém, k vytvoření nového právního rámce pro tento program a pokud eh, to bude provedeno v praxi, měl by také odstranit některé nedostatky, které tento audit zjistil. Děkuji za pozornost. Děkuji, děkuji i, že jste eh, anticipoval tak významná témata a nyní přišla zpravodajka, máte slovo. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Um, mijn excuses uh, ook richting... Děkuji vám, pane předsedo. Omlouvám se. Omlouvám se také účetnímu dvoru, ale musela jsem hlasovat v jiném výboru, do kterého to rovněž patřím. Jsme proti klonování zvířat. ale někdy by bylo třeba naklonovat politiky, aby mohli být přítomni ve dvou výborech najednou. Ráda bych eh, vám, pane kolego, poděkovala za tuto skvělou prezentaci. Eh, ke zprávě. Co se týče překladu, to nás zajímá. Překlad je pro nás důležitý. Ze svého pracovního dokumentu mohu vyvodit dva závěry. Účetní dvůr říká, že se nacházíme v legislativním procesu pro implementaci programu potravinové pomoci. Je to tedy velmi aktuální téma. Ve svém pracovním dokumentu jsem si udělala několik poznámek. Poznámky účetního dvora, které se týkají právního základu musí být brány opravdu vážně. Potřebujeme větší důraz, potřebujeme větší jasnost a opravdu silný právní základ. A moje druhá poznámka, už to jsem také zmínila ve svém pracovním dokumentu. Potravinová pomoc musí být cílenější, musí pomáhat zemím a příjemcům, které tuto pomoc opravdu potřebují. Potom bude mít opravdu smysl vynakládat evropské peníze na některé tyto projekty. Tyto dva závěry anebo doporučení jsou v textu, v mém pracovním dokumentu, vedle ostatních doporučení. Doufám, že tento dokument bude zohledněn při těch nových předpisech eh, a zpracování tohoto tématu. Děkuji. Děkuji a nyní si žádá slovo pan Vágen. Děkuji, pane předsedo. Evropský účetní dvůr a zpravodajka vysvětlili kontext tohoto programu a také podrobnosti, který původně byl spojen se SZP a e, bylo to vytvořeno v době, kdy byl nadbytek potravin a vytvářely se takzvané intervenční zásoby. Nicméně nyní ty intervenční zásoby poklesly a je nutné, aby e, se to odrazilo ve financování této potravinové pomoci. Myslím si, že někteří kolegové mají, mohou vůbec pochybňovat, zda tento program má pokračovat s tím, že se ty intervenční zásoby snížily. Myslím si, že je také nutné vysvětlit, jak to bude vypadat v praxi, jak, jak to vypadá v praxi, když jsou ty potraviny vydávány nejchudším osobám. Myslím, že pokud eh, ten pod, uh, eh, myslím si, že v budoucnu by měl být ten program eh, financován z jiné rozpočtové položky. A také myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, jaká mají být kritéria pro předělování financí. Jak říkala zpravodajka, možná by zde mělo být vylepšeno eh, to, aby ten program byl cílenější. Myslím si, že určitě bychom se tím měli zabývat v rámci eh, procedury o udělení absolutoria příští rok. Děkuji, pan Čác Markakis. Rád bych kolegům sdělil, že vždy, když navštěvuji svého otce na Krétě, který mi, tak on mi nabízí potraviny, které pochází z evropských zdrojů. A já si říkám, jak je to možné, jak to, že dostáváš zadarmo tyto potraviny. A je to skutečně tak, má ty potraviny zadarmo, je to rýže, špagety, uh, někdy také sušené mléko a on říká, dostal jsem to od Evropské unie. A jak to, že si oprávně dostat tyto potraviny? Protože pocházím z velké rodiny, máme čtyři děti, ale všechny tyto děti jsou rozprostřeny po Evropě a můj otec přesto má nárok čerpat tuto pomoc. A proč? Protože nemáme silná a jasná výběrová kritéria. Učitní dvůr tady jasně říká, že kritéria, podle kterých jsou potraviny přidělovány, opravdu nestačí. Takže chci ten program i přesto pochválit, protože můj otec a jeho sousedé si uvědomují, že Evropská unie má sociální dimenzi. To je skvělé. Ale samozřejmě, že nám to nic nepřinese, když potravinovou pomoc dostávají špatní lidé, ti nesprávní příjemci. Proto tedy chci směřovat tuto připomínku na komisi, která vlastně ten program v konečném důsledku provádí. Chci říci, že ta měřítka pro rozdělování potravin jsou příliš slabá. Představuji si to jako horkou bramboru. Tuto horkou bramboru hodíme těm členským státům a ty členské státy nevědí, co s tím. Na konci tedy nedocílíme té účinnosti, kterou bychom si přáli. Tváří v tvář finanční a hospodářské krizi, ve které se nacházíme a která je velmi cítit v některých členských státech, jsou tato kritéria, tato pomoc velmi významná. Musíme dávat pozor a dbát na to, aby v následných opatřeních bylo opravdu ověřeno, ne jestli byla, byly potraviny dobře rozděleny, ale jestli také byly dobře použity. Děkuji, paní Delange. Dan meteen een vraag aan, eh, aan toevoegen, want als je kijkt hoe de verdeling van die geld... Já bych ráda připojila jednu otázku. Hovořili jsme o rozdělování financí v dnešním programu. Musíme říci, že 70 těchto prostředků míří do, relativně, do tří relativně bohatých zemí Evropské unie. Já pocházím ze členské země, ve kterém je nám tvrdě říkáno, to je sociální politika, to je jiná kapitola. Já si tedy myslím, že toto přidělování, rozdělování není v pořádku. Nemůžeme totiž den ze dne přerušit rozdělování peněz v rámci tohoto programu. Já teď mluvím o období do roku 2013 a potom musíme vymyslet něco jiného. A to je správné. Musíme si položit otázku, jestli se změní celá evropská politika v této oblasti. Ale do roku 2013 musíme peníze vydávat cíleně. Jak je tedy možné, že 70 až 75 rozpočtu tohoto programu plyne pouze do tří zemí? Nebylo by lepší, a tuto otázku chci položit komisi, nebylo by tedy lepší říci, zůstaneme při u tohoto rozpočtu, jen to jinak promyslíme a rozdělíme. Kolegové už tady uh, hovořili o organizacích, které jsou zodpovědné na rozdělování peněz. Jde nám o to, aby finanční potravinová pomoc plynula do zemí, kde je HDP na hlavu nižší než je evropský průměr. Tam můžeme docílit zlepšení. Nemůžeme tedy přestat vydávat ty prostředky ze dne na den ale bylo by to přeci jednoduché, kdybychom změnili ta měřítka. Děkuji a nyní dám slovo zástupci komise, pokud chce slovo, prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat paní Delange za její zprávu. Tento dokument vítám a myslím si, že toto je dobrá příležitost vyměnit si názory, které se týkají zprávy Evropského účetního dvora o potravinové pomoci pro nejchudší osoby. Hlavním účelem této zprávy e- e- Evropského účetního dvora je otázka, zda tento program by měl být i nadále navázán na SZP. Vypadá to totiž, že ten program už má nyní spíše sociální rozměr, než e, že by souvisel se zemědělstvím. Komise však s tímto silně nesouhlasí. Domníváme se, že tento program má dva hlavní prvky. Za prvé to je zabezpečení potravin pro nejchudší osoby v EU eh, e a za druhé je to také způsob, jak se eh, vlastně jak snížit eh, intervenční zásoby. A toto všechno je v souladu s Evropskou smlouvou. Chtěl bych také připomenout parlamentu, že pro období 2009 a 2010 Eh, bude využito téměř 90 toho programu půjde právě z těch intervenčních zásob, čili eh, za, nebo v současné době máme dost intervenčních zásob k tomu, abychom z nich eh, vydávali mm, ty potraviny pro nejchudší osoby, takže je to 90 a tím pádem tedy vycházím stále z toho rozpočtu 500 milionů a myslím si, že zde je to tedy dostatečně uh, Eh, že to je dostatečně provázáno se SZP. Také bych chtěla připomenout se parlamentu, že z těch členů je několik 19, ale 20. 20 členských států se domnívá, že tento program je dobrý a účastní se jej na dobrovolné bázi. Další otázkou účetního dvora byla, zda ten program se skutečně zaměřuje na ty nejchudší osoby, zda eh, jsou to ti správní příjemci. Myslím si, že my zde v Bruselu těžko můžeme říci, kdo jsou ti nejpotřebnější v jednotlivých členských státech, ale stanovili jsme proto některá základní kritéria, jak rozdělovat rozpočtové prostředky. V roce 2009 jsme přijali novou metodiku, která lépe odráží eh, přání Evropského parlamentu, aby ty peníze plynuly tam, kam mají. Kombinujeme kritérium rizika ohrožení chudobou a také kritérium eh, výše eh, průměrného příjmu na osobu v jednotlivém členském státu. Čili myslím, že už jsme v tomto ohledu eh, se nad tím zamysleli. Tento rozpočet však už, který dostane jednotlivý členský stát, tak ten už potom rozdělují místní dobročinné organizace a my se spoléháme na ně, aby ty dobročinné organizace znaly ty nejpotřebnější. Myslím, že náš program e, se vlastně pokrývá 30 až 70 e, jejich potravin, které distribuují, takže pro ně je, to, je náš program velice důležitý. Eh, zde pan poslanec Markis hovořil o tom, že jeho otec dostává tuto pomoc a přitom není, eh, nepatří mezi nejchudší osoby. Já tedy jeho otce neznám, ale myslím si, že to záleží na té místní dobročené organizaci, podle kterých kritérií roz, se rozhodovala, zda on do té kategorie spadá, zda spadá do těch nejchudších osob. Nicméně já přivítám jakékoliv návrhy, které by mohly zlepšit způsob distribuce eh, v té fázi, kdy už tu pomoc rozdělují dobročené organizace, protože to jsou právě dobročené organizace, které eh, stojí v té přední linii, eh, co se týče potravinové pomoci. Dále bych chtěl podpořit myšlenku, aby Evropský parlament podporoval tento program i nadále. A Evropský parlament také nad, e, také velkou většinou schválil eh, pokračování tohoto programu, který navrhla komise. Bylo to asi 425 pro, poslanců, kteří byli pro, aby ten program v určité reformované podobě pokračoval i nadále. Jsem tedy trošku překvapen, že v tomto dokumentu vidím jisté pochyby, které se týkají právního základu. protože nadpoloviční většina poslanců Evropského parlamentu souhlasila s, návrhy komise, s návrhem komise a samozřejmě, že ten návrh obsahoval také právní základ. Myslím, že Evropský účetní dvůr neprovedl právní analýzu tohoto právního základu. Zpráva účetního dvora a také pracovní dokument naznačuje nebo přináší určité návrhy, jak situaci zlepšit. A také hovoří o. Ale já chci říci, že ten návrh, který eh, komise připravila, už, na, už vlastně přináší eh, reakce na ta doporučení. A chci říci, že ta, ten náš dokument byl vypracován ještě dříve, než jsme dostali zprávu účetního dvora. Čili my už jsme sami eh, jaksi proaktivně některá některá, některé ty problémy řešili. Například jsme říkali, že je nutné zlepšit výběr dobročinných organizací, lépe zacílovat, zacílovat promo, pomoc. Také zde byla, zazněla kritika na ta výběrová řízení. My eh, se na to také podíváme, ale já chci zdůraznit, že hlavním argumentem nebo hlavním eh, otázkou zde je právní základ – my to chápeme tak, že Evropský parlament eh, podporuje, eh, nebo pochopili jsme to tak, že Evropský parlament eh, nás ehm, že tedy schvál, souhlasil s naším projektem, který současně zahrnoval i to právní základ, ten právní základ. Děkuji. Děkuji, paní Delange. Já bych rád řekla dvě věci. Teď, když promluvila komise. Za prvé, když se dívám na první závěr toho pracovního dokumentu, stojí tu, že nevítáme pouze ten audit účetního dvoru, ale také názory komise. Ale chci ještě jednou zopakovat. Účetní dvůr hovořil o právním základu, kolega tady také ale to jediné, co stojí v tom pracovním dokumentu, je, že si to bereme k srdci, že to bereme vážně. Musíme se s tím všichni v našich diskuzích poprat, musíme se tím zabývat. Myslím, že v tom dokumentu nestojí nic špatného. Ráda bych ale komisi poukázala na to, a to je také hlavní závěr mého pracovního dokumentu, že komise zcela právem poukazuje na organizace, které peníze rozdělují. Samozřejmě, že to tak děláme. Nerozdělujeme peníze v Bruselu. Ale když se podíváte na článek 274, tak komise je nakonec vždy zodpovědná za použití peněz a vydávání peněz a také za to, kdo peníze nakonec dostane. Komise tedy na sebe musí převzít odpovědnost za ten článek 274. To jsou tedy ta, ty určité návrhy. Já vítám návrhy účetního dvora, my si nad tím tady přeci všichni lámeme hlavu. Všichni chceme vymyslet, jak bychom mohli peníze lépe použít, využít a lépe kontrolovat využité peníze. Děkuji. Pokud někdo jiný se již nechce vyjádřit, přejdeme hned k další zprávě. Zvláštní zpráva 2009 eh, Evropského účetního dvora o účinnosti a účelnosti postupu úřadu Evropských společenství pro výběr zaměstnanců hm, při výběru zaměstnanců. Takže, hm, hm, eh, takže Eh, cíl eh, eh, také zde, jak jsem řekl, byl takový kompetenční spor s právním výborem. Jak jsem již předeslal a dám slovo zpravodajce paní Jerčevské. Prosím. Forse mi facevano presente che vuole che prima il... Nejprve údajně se chce vyjádřit zástupce Evropského účetního dvore, dvora. Mm, paní Elena Petruskievere. Já asi jsem zkomal vaše jméno, omlouvám se za to. Děkuji. Pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, nejprve bych chtěla poděkovat za eh, příležitost představit zvláštní zprávu o, o eh, EPSu, jeho účinnosti a účelnosti, ale E, protože ta zvláštní zpráva je již k dispozici a v podstatě i představuje, máme i takové rezime naší zprávy, tak by bylo asi užitečnější, kdybych se zaměřila na některé klíčové věci pouze a proto e, zestručním tu prezentaci, kterou jsem si připravila a poté spíše odpovím na vaše konkrétní dotazy, pokud nějaké budete mít. Nejprve bych chtěla připomenout základní informace o tomto auditu, e, který se týkal účinnosti a účelnosti e, činnosti výběru zaměstnanců, které pořádá EPSO. Jak asi víte, od roku 2003 veškeré konkurzy pro eh, výběr eh, potenciálních úředníků EU eh, řídí EPSO. A e, základ pro vytvoření EPSA e, e, spočíval v tom, že kvůli rozšíření se zvýšila poptávka po zaměstnancích, což by asi evropské instituce individuálně nemohly řešit. A proto bylo vytvořeno EPSO na základě společného rozhodnutí institucí EU, tak aby se ušetřilo a aby se vytvořila tedy jedna organizace pro výběr zaměstnanců. EPSO je tedy interinstitucionálním orgánem, který administruje administrativně napojen na komisi. A e, to je první zvláštnost tohoto auditu, protože e, ten auditovaný orgán, to není komise jako taková a celá řada našich doporučení skutečně je adresována e, správní radě EPSA a e, kde jsou zastoupeni, zastoupeny všechny evropské instituce a mají hlasovací právo. Nyní dovolte, abych vám řekla, e, jaký byl rozsah naší kontroly, našeho šetření auditu. Hlavní cíl bylo stanovit, zdali e, tato činnost, tedy výběru personálu těch konkurzů, je efektivní a účelná. A zde musím zdůraznit, že EPSO má na starosti proces výběru, ale Potom eh, za samotný nábor daného pracovníka za to zodpovídá každá instituce. EPSO tedy eh, vytvoří takový ten eh, kádrový seznam v úvozovkách, seznam rezerv a potom je to na dané instituci, aby se rozhodla, zda si chce vybrat někoho z tohoto seznamu. Musím zúraznit, že audit eh, tedy nezahrnoval samotný rekrutment, nábor toho pracovníka, protože to by vyžadovalo zvláštní audit a potom by to již nebyl vlastně audit eh, EPSA, ale byl by to audit eh, celé náborové politiky institucí. Dovolte ještě, abych zmínila druhou zvláštnost tohoto šetření, tohoto auditu. Když jsme skončili s, tím, mm, s tou základní prac, prací auditu, tak správní rada EPSA v roce v září 2008 přijala takzvaný rozvojový program EDP, kde se řeší celá řada těch slabin, které i my jsme identifikovali při našem šetření. Rozšířili jsme audit tedy na to, abychom vzali do úvahy i tento plán EDP ale pouze pokud to zapadalo do rozsahu našeho šetření. Je třeba si ujasnit, že Účetní dvůr neparticipoval na přípravě tohoto plánu EDP a co se prezentuje v, na, v naší zvláštní zprávě, to není audit tohoto plánu EDP. A e, samozřejmě není možné auditovat tedy EDP, nějaký plán. Ale e, my jsme vzali do úvahy e, i tento plán při našich doporučeních. A nyní, e, jaká jsou hlavní zjištění, naše hlavní závěry z auditu, z kontroly? Takže celkový závěr je takový, že EPSO úspěšně zvládlo zvýšení počtu konkurzů e, e, v důsledku rozšíření. Ale nicméně čtyři hlavní nedostatky jsme identifikovali v našem šetření. Za prvé, Eh, personální potřeby eh, nebyly sdělovány EPSO, tedy Evropské instituce, včas nezdělují své potřeby po zaměstnancích, ani zde není žádná konsistentní metodika. Kromě toho ani mm, eh, EPSO, ani instituce nevytvořily nějaký společný základ či metody pro vyhodnocování těchto potřeb. Nedostatek těchto včasných konsistentních informací ze strany institucí ohledně personálních potřeb a nedostatek společné metodiky energii. To všechno vedle k tomu, že zde e, ta efektivita nebyla, jaká by měla být a docházelo ke skluzům v konkurzech, e, e, což tedy bylo reflektováno i na operativní úrovni, protože vždycky se provádí různé změny na poslední chvíli. Za druhý nedostatek, to, ta délka nebo trvání toho výběrových, těch výběrových řízení, těch konkurzů je příliš eh, dlouhá, a především ve srovnání s těmi mezinárodně zavedenými normami. Eh, a jsou to tedy nepatřičně dlouhá řízení, která vedou k tomu, že instituce nemohou nabírat eh, kandidáty, když je potřebují a i mm, v podstatě to je na úkor toho kandidáta, mm, který nemá jasno na začátku. Dlouho. Třetí nedostatek a tyto konkurzy eh, v podstatě eh, vyprodukovali pouze dvě třetiny cílového počtu eh, kandidátů a i zde existuje velká geografická nerovnováha. A důsledek je takový, že požadavky předpisů nejsou plněny, protože podle těchto předpisů tento seznam by měl obsahovat co největší počet eh, jmen, alespoň tak velký, jako je počet uvolněných postů. Dále podle předpisu se požaduje, že úředníci se eh, nabírají eh, z co nejširší škály členských států. Musí zde být velký geografický záběr. Dále i mm, potom mm, mm, čtvrtý nedostatek je, že EPSO nebo manažerské informace EPSA nejsou eh, komplexní ani spolehlivé. Neexistují dostatečné informace o nákladech eh, spojených s tím umístěním kandidáta na ten eh, rezervní seznam. Ani zde se neví, jaké jsou standardní náklady na náklady, nebo není zde jasné porovnání, jak to vypadá v jiných veřejnoprávních či mezinárodních organizacích. Dále i zde se neuvádí další potenciální náklady či výhody, které by vyplynuly z toho plánu EDP. A e, takové vyhodnocení přínosu a nákladů, to by všechno e, potom usnadnilo i práci rozpočtovým orgánům. A doporučení závěrem. Účetní dvůr přišel s osmi doporučeními. Doporučení číslo jedna a dvě účetního dvora E, e, jsou adresovány e, těm tedy institucím, které mají přímý zájem na EPSO a ty se týkají lepšího plánování a urychlení výběrových řízení. Doporučení, které se týká plánování lidských zdrojů, je, že instituce by měly EPSu poskytovat dostatečné, včasné, spolehlivé informace o personálních potřebách na základě společného přístupu pro vyhodnocování těchto eh, potřeb a i v kontextu eh, tříletého eh, plánu. Doporučení týkající se délky výběrových řízení, tedy konkurzů, je takové, že instituce Eh, podporují EPSO, musí podporovat EPSO tím, že poskytují dostatečný eh, počet kvalifikovaných úředníků, kteří budou součástí těch výběrových porod. A to byla dohoda, která byla odsouhlasena již při eh, odsouhlasení plánu EDP, ale zatím to nestačí. Je třeba přijmout další opatření, tak aby se zkrátila délka výběrových řízení. Doporučení číslo 3 až 6 se týkají otázky, jak eh, lze zlepšit eh, výstupy z těch konkurzů, jak pokud jde o počty a geografickou rovnováhu. Co se týče eh, specifických jazykových požadavků, to znamená, provádí se předvýběrové testy. V posledních letech se prováděly pouze ale ve třech jazycích tak abychom mohli dát větší eh, důraz na profesionální dovednosti a nejazykové dovednosti, tak účetní dvůr doporučuje, aby se prováděl ten předvýběrový test ve všech úředních jazycích, ve 23 jazycích. Pokud jde o oznamování výběrových řízení konkurzu, tak účetní dvůr doporučuje, že EPSO by mělo aplikovat striktní mechanismus kontroly jakosti, aby eh, eh, to vše bylo přesné a jasné jasné. Dále další doporučení se týká vhodného počtu kandidátů v každé fázi řízení tak abychom měli vyšší počet kandidátů hned na začátku eh, výběrového řízení, Eh, tak eh, mm, účetní dvůr doporučuje, aby všechny instituce jednaly společně a společně eh, rozvíjely a financovaly společnou komunikační strategii pod vedením EPSA. A v každé fázi výběrového řízení by EPSO mělo se snažit zajistit, že bude pozván vhodný počet kandidátů na test. Dále, pokud jde o otázku geografické rovnováhy, zde doporučení účetního dvora je takové, že EPSO by mělo detailně identifikovat eh, ten geografický záběr a zjistit, kde jsou nerovnováhy a přijít s doporučeními, kde to zlepšit, jak to zlepšit. A v neposlední řadě vám řeknu další dvě doporučení, která se týkají manažerských informací s cílem eh, eh, jasně stanovit, jaké jsou náklady na výběrová řízení, tak EPSO by mělo identifikovat náklady, které eh, jsou třeba vyčlenit z evropského rozpočtu právě na ten mm, seznam mm, těch úspěšných kandidátů a mělo by se to porovnat s ostatními mezinárodními organizacemi, abychom věděli, že eh, ten proces výběru eh, mm, zaměstnanců je řádně profinancován. Dále EPSO by mělo řešit i Eh, ty, eh, řešit to, jaké budou výhody, a, eh, které vyplynou z aplikace EDP, tak aby se EPSO mohlo obrátit na rozpočtové orgány, aby odsouhlasili tento finanční plán. Dále, pokud jde o novou databázi, mm, mm, která se má vytvořit pro lepší zprávu řízení výběrových řízení, tak zde podle účetního dvora by EPSO mělo zajistit, že tato databáze bude e, skutečně spolehlivá, že ty informace budou aktuální, jak co se e, týče tedy konkrétních výběrových řízení, tak globálně řečeno. A je velice uspokojivé, že účetní dvůr, jakožto auditor, kontrolor, si eh, přečetl tedy odpovědi na dotazník, který byl vyplněn správní radou EPSO a kde se i uvedly naše závěry, naše doporučení, eh, která zde byla okomentována a akceptována a eh, uvedlo se zde, že se to bude řešit v rámci EDP. Musím zdůraznit ale, že úspěch tohoto plánu EDP závisí na tom, do jaké míry to bude podporováno institucemi a to především závisí to na tom, zdali instituce včas budou komunikovat EPSu spolehlivé informace o potřebách, personálních potřebách a to v kontextu tříletého plánu. A za druhé, závisí to na tom, zdali instituce e, budou schopny poskytovat i EPSu dostatečný E, počet kvalifikovaných spolupracovníků, tedy účastníků porod a tak dále. Já doufám, že e, budu schopna i odpovědět na vaše dotazy, pokud nějaké budou. Děkuji a nyní má slovo e, paní Jedrijevská, zpravodajka, prosím. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, paní děkuji, pane předsedo. Chtěla bych říci, že pracovní dokument jsem psala v angličtině a myslím si, že, by tedy, že tedy bude jednodušší, když budu hovořit anglicky. Nejprve mi dovolte říci, že pro mě to byl velice zajímavý úkol vypracovat tento pracovní dokument a to ze dvou důvodů. Za prvé, domnívám se, že samotné téma je nesmírně důležité. Jedná se o to, jak eh, probíhá výběr nových eh, zaměstnanců a to je velice důležité. A druhý důvod, proč mě tato práce zaujala, je to, že účetní dvůr vypracoval velice eh, přínosnou a zajímavou zprávu. Nechci opakovat zjištění účetního dvora, protože to máme i e, ve zprávě a ještě nyní jsme si to vyslechli v prezentaci účetního dvora, ale chtěla bych se vyjádřit k jednotlivým doporučením, které jsem vypracovala já ve svém pracovním dokumentu. Jak jsem e, již řekla, tak vítám zveřejnění této zprávy, protože to, jak pracuje úřad EPSO, tak to se pak přímo odráží v efektivitě a v účelnosti celého procesu výběru personálu pro evropské, pro evropské společenství. Je to velice závažné téma. Už zde zaznělo, že eh, instituce jsou závislé na úřadu EPSO, aby eh, hledali nové pracovníky. Sice existují ještě i nějaké další způsoby, jak mohou eh, provádět nábor, ale EPSO je ten hlavní zdroj. Proto je důležité, aby, nebo pro všechny instituce je důležité, aby ty, ty postupy pro výběr personálu byly transparentní, objektivní a také hospodárné a účelné a zároveň, aby bylo také zachováno eh, zachován rovný přístup ke všem kandidátům a také ke všem úspěšným kandidátům, kteří se dostali na ty rezervní seznamy. Myslím si, že úkol účetního dvora byl dost složitý, protože Úřad EPSO již vydal svou vlastní, nebo již zahájil vlastní jistou revizi fungování a vypracoval ten svůj eh, plán rozvoje úřadu EPSO, plán EDP. Myslím si, že ten účet, eh, pardon, že ta práce účetního dvora tedy byla stížena, protože je dost těžké hodnotit plán, který sice již existuje, ale zatím ještě nebyl proveden v praxi a je tedy teprve se uvidí, jak to bude fungovat. Zároveň však vítám skutečnost, že účetní dvůr se pokusil ohodnotit ten plán rozvoje EPSA sám o sobě a také vítám to, že Evropský úřad EPSO se zabýval všema, všemi doporučeními, které účetní dvůr vydal k tomuto plánu. Je to tedy eh, zatím ještě uvidíme, jak to bude vypadat v praxi, ale vypadá to, že ten proces ehm, je tímto, touto zpětnou vazbou pozitivně obohacen. Co se týče doporučení, doporučení účetního dvora, tak si myslím, že úřad EPSO již eh, na těch zlepšeních pracuje. A říkala jsem, že dobré fungování úřadu EPSO je velice důležité pro všechny instituce Evropské unie. A proč? Protože Výběr personálu znamená výběr lidí, kteří pak budou provádět každodenní práce v institucích a kteří budou tyto instituce i třeba vést, kteří budou ve vedoucích pozicích. Ale to, jak probíhá ten postup výběru personálu, je také důležité eh, kvůli tomu, jak to působí na veřejnost, jaký je veřejný, eh, veřejný obraz těchto, tohoto výběru. A je důležité, aby ten výběr byl objektivní a transparentní. Neměli bychom zapomínat na to, že evropské instituce působí tedy jako zaměstnavatel a tím, jakým zaměstnavatelem jsou, tak tím také přispívají eh, k určité image Evropské unie jako takové. Má doporučení eh, také obsahují to, že by se měla lépe, eh, lépe zveřejňovat volná místa, v jednotlivých členských státech, že by tedy veřejnost, čili potenciální kandidáti, měli být lépe informováni o tom, jaká volná místa jsou v Evropské instituci. A také by eh, to mělo být nejenom informování o tom, že je nějaké volné místo, ale měla byste eh, fungovat určitá propagace toho, že tato práce v Evropské unii je zajímavá a že to může být zajímavou, zajímavá kariéra. Zároveň se je zde nutné Eh, zabránit určitému konfliktu zájmů, protože o stejného kandidáta, o kterého má zájem Evropská unie, možná může mít zájem i nějaký eh, vnitrostátní úřad, takže je zde určitý, eh, určitá konkurence a toto by se mohlo zlepšit. Co se týče počtu těch potenciálních kandidátů, toho souboru potenciálních kandidátů, tak myslím, že by bylo také dobré spolupracovat s univerzitami, protože v dlouhodobém, eh, v dlouhodobém horizontu by instituce měly přístup k většímu počtu eh, univerzitně vzdělaných kandidátů a zároveň i pro samotné vysokoškolské studenty by mohlo být zajímavé dozvědět se o různých nabídkách eh, toho, kde mohou pracovat v Evropské unii, na jakých pozicích a tak dále. Eh, také se zde eh, byla, padla zde výtka na nutnost eh, zaručit vyvážené geografické rozložení kandidátů. Této otázce je nutné se ještě věnovat důkladněji. Je nutné celou tu situaci více zmapovat a provést určitou diagnózu té situace a pak hledat řešení. Musím s politováním konstatovat, že ani účetní dvůr, ani EPSO nevěnoval zvláštní pozornost výběru Eh, řídících pracovníků středního a vyššího managementu a zejména právě s ohledem na nutnost vyváženého geografického rozložení. Já se domnívám, že možná ten vzorek, na němž se prováděla analýza, byl příliš eh, malý. Myslím tedy vzorek, na němž probíhal ten audit. A že ten vzorek možná byl příliš malý, aby mohla proběhnout analýza toho, jak to vypadá s náborem středního a vyššího managementu. Myslím si, že to by se ještě mělo v budoucnu lépe analyzovat, zejména s ohledem na zajištění vyváženého geografického rozložení. Velice problematickou otázkou je, dl, je dlouhá, pardon, je, je eh, čekací doba. Eh, lidé, kteří úspěšně prošli tím výběrovým řízením, jsou umístěni na rezervní seznamy, ale pak trvá velice dlouhou dobu, než, si, než je ty instituce osloví. Otázkou je, kde, co je, co je příčinou těchto, tohoto čekání. Eh, možná třeba ty instituce špatně formulovaly své potřeby, Eh, Evropský účetní dvůr řekl, že ta čekací doba je příliš dlouhá a lidé, kteří se dostanou na ty rezervní seznamy, tak si raději najdou nějaké jiné místo, protože eh, se jim nechce čekat tak dlouho. Čili když už ta instituce se rozhodne hm, sáhnout do rezervního seznamu, tak najednou už eh, tam ti kandidáti nejsou k dispozici, už si mezi tím našli jinou práci. Nemůžete očekávat, že někdo bude čekat měsíce nebo dokonce celé roky na to, jestli ho instituce z toho seznamu eh, vybere. Čili co je zde tedy, tedy pro, problém s tím, že to výběrové řízení je příliš slouhavé a také je zde trošku problém s informovaností. Myslím si, že to už trošku zachází za e, rozsah toho auditu. Celkově jde o samotný nábor. Nejprve probíhá výběr nejlepších kandidátů a pak je zde druhý proces toho náboru nebo druhá fáze, která znamená právě už výběr eh, těch úspěšných kandidátů z toho seznamu. Myslím si, že tomu by se možná mohl věnovat náš výbor v budoucnu, podívat se na tento proces, zda je to účelné, zda je to hospodárné. A to se týká, nebo problémem je také přístup eh, potenciálních eh, kandidátů k informacím o volných místech. Já sama jsem byla překvapená, že eh, lidé, kteří jsou na rezervních seznamech, nemají přístup k informacím o volných místech v institucích. To jsem chtěla zdůraznit. Já vím, že to už zachází trošku za, eh, za rozsah eh, nebo za obsah té účetní, té zprávy účetního dvora, ale myslím si, že to je důležité, protože cílem přece je, aby lidé, kteří byli úspěšně, kteří úspěšně prošli tím výběrovým řízením, aby e, pak mohli také začít pracovat na těch pozicích, které jsou volné. Vím, že jsou zde snahy e, vyřešit tu otázku zdlouhavosti výběrových řízení. Zatím však ten plán ještě nebyl zaveden do praxe, ale někdy lidé čekají třeba čtyři roky na tom rezervním seznamu. Takže myslím, že možná, bych, možná by ta doba, kdy může ten rezervní seznam existovat, eh, by měla být zkrácena třeba na dva roky. Čili toto, eh, myslím, že tato otázka zůstává otevřená, ale možná v některých eh, případech by bylo dobré tu dobu tedy zkrátit z těch čtyř let na dva roky. Myslím si, že by všechna, eh, všechny nejednoznačnosti měly být eh, vyřešeny a vyjasněny. Také úřad EPSO by měl všechna oznámení o, o těch výběrových řízeních měla být eh, lépe formulována, měla by být jasná, protože často dochází k tomu, že kandidáti jsou trochu zmateni. Ta Eh, ty informace o těch otevřených výběrových řízeních nejsou jasná, často jsou opravována, bývají problémy třeba i v překladu, takže toto by se mělo zlepšit. Také je důležité, co se týče samotné práce EPSA, aby se zlepšila odvolací, eh, aby se zlepšil možnost odvolání. Pro kandidáty musí být jasné, jakým způsobem mohou podat odvolání, pokud nejsou s něčím spokojeni. Většinou to tak vypadá, že pokud nejste spokojeni s tím, jak byl váš případ řešen, můžete si podat odvolání. Tak to bývá v mnoha institucích, ale co se týče EPSA, tak eh, to vypadá, že tam je několik, eh, několik různých panelů, které řeší odvolání. Nevím, zda to byla pouze výjimka, nebo zda to je pravidlem, ale eh, vím, že se stalo třeba to, že kandidát se odvolal proti Eh, nějakému rozhodnutí určitého panelu a ten samý panel pak rozhodoval o tom odvolání a myslím si, že toto není správný postup. V budoucnu by se také úřad EPSO měl možná více poučit eh, z několika stížností, které byly na něho podány u soudu pro veřejnou službu. Úřad EPSO sám hovořil o tom, nebo že ty stížnosti, které jsou podávány k soudu pro veřejnou službu, jsou zejména z důvodu zdlouhavosti celého procesu výběrového řízení. Myslím, že zde už eh, skončím. Je zde mnoho otázek k diskusi, ale podle mého názoru nelze zcela oddělit eh, ten, to výběrové řízení a pak samotný nábor do institucí, jak eh, ta zpráva činí. A také doufám, že náš výbor bude více, nebo se ještě bude více zabývat otázkou samotného náboru, abychom získali komplexnější obrázek o tom, jak ti lidé jsou nejenom, jak nejenom prochází tím výběrovým řízením, ale jak potom ještě probíhá ten nábor samotný. Děkuji. Děkuji, děkuji za zprávu, paní poslankyně. A paní eh, Chaci Markakis. Já bych rád poděkoval paní zpravodajce za velmi obsáhlou a velmi dobrou zprávu. Evropská unie má velmi dobré úředníky, dobré zaměstnance ve všech oblastech. Ale naším požadavkem musí být mít ty opravdu nejlepší ze všech. A současná opatření pro nabírání pracovníků proto nejsou vhodná je také velmi těžké to celé zorganizovat. Začíná to u výběrových řízení. Jsou to velmi masové události, stojí spoustu peněz a to je nutné, protože chceme dát možnost všem účastníkům, všem lidem, aby se mohli zúčastnit, ale stává se tam to, co se stává při přijímacím řízení na některých univerzitách, že v prvním kole vypadává řada lidí. A já vám tím říkám na logických testech. A, a já vám říkám, že tím ztrácíme ty nejlepší. A protože my tady nejsme žádná matematická organizace, potřebujeme lidi, kteří mají určité politické myšlení. Já mám příklad z vlastní rodiny. Můj uh, příslušník mé rodiny při přijímacím řízení Eh, musel analyzovat text, který jsem psal já sám. Když jsem si to zkoušel, můžu vám říct, já bych ho analyzovat nebyl schopen. A tím vám tedy chci říci, někteří lidé odpadají hned v těch prvních kolech. To je tedy moje vlastní zkušenost. Spravodajka dále hovořila o dlouhém čase, který lidé stráví na té čekací listině. Nejde jen o měsíce, jde o mnoho let a během těch let ztrácíme ty nejlepší lidi. Netýká se to jen parlamentu, ale například vysoce konkurenční banky, Evropské investiční banky. Ta má své vlastní procedury, své vlastní postupy a mohli bychom se od nich mnohé naučit. To přijímací řízení je zaměřeno na bankovní sektor a přesto, i když jsou tam ti lidé vybráni a, ne, a jsou dobře zaplaceni, musí čekat tak dlouho, že to vzdají nakonec. Takže měli bychom eh, to celé ještě promyslet. Máme také velice málo transparentnosti v celém procesu. Víme, že uchazeči se potom obrací na přímo své přímé nadřízené vedoucí, aby je vybral, aby zkrátka nemuseli tak dlouho čekat. Nevím, jestli je to spravedlivé. Dále se musíme ještě zamyslet nad jedním kritériem, a to zcela vážně. Myslím, že účetní dvor se o tom zmiňuje v doporučení číslo 3 a jde o přizpůsobení jazykových požadavků. K tomu vám chci říci následující. Doslechl jsem se a rád bych také slyšel potvrzení nebo vyvrácení od zástupců EPSA, že německý jazyk je konsekventně diskriminován a znevýhodňován. A to je třetí pracovní jazyk komise. Ale pokud eh, uchazeči hovoří anglicky a francouzsky a svou vlastní mateřštinou, přijde a přijde potom další kandidát, který mluví anglicky a německy, tak je upřednostněn ten, který mluví anglicky a francouzsky. A když někdo mluví francouzsky a německy, tak nemá skoro žádnou šanci. Opravdu žádnou šanci. A já myslím a znám takové případy, že když k tomu opravdu dochází, musíme změnit ta kritéria. Musíme říci, že je nutno znát mateřský jazyk, angličtinu a dále schopnost rychle se naučit další jazyk. Potom můžeme postupovat tímto způsobem ale pokud máme současná kritéria, kde jsou všechny tři jazyky na stejné úrovni, měly by být, tak potom není spravedlivé, jak se zachází s tou Němčinou. Myslím, že bychom tedy měli konsekventně postupovat při změně těch kritérií a měli bychom vynechat všechny spory o důležitost různých jazyků. Angličtina je komunikační jazyk a to bychom měli uvést do těch měřítek a požadavků. Máme zde totiž velkou řadu uchazečů, kteří kromě svých mateřských jazyků mluví ještě dalšími jazyky, ale když nemluví anglicky, nemají žádnou šanci. Proto musíme změnit ta měřítka a úvodní požadavky. Jen tak budeme mít možnost najít ty nejlepší uchazeče. Musíme samozřejmě zaměřovat výběrová řízení na nejširší geografické území, ale musíme změnit ta kritéria. Děkuji. Děkuji, eh, paní Kaufi. Pan, pan Kaufi. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat účetnímu dvoru a také bych chtěl poděkovat i zpravodaji, zpravodajce. A Dovolte, abych zdůraznil dva problémy, které podle mě jsou důležité. Účetní dvůr dělá to, co má a účetní dvůr eh, kontroloval eh, účinnost a účelnost eh, s ohledem na určitá kritéria. Ale jsou ta kritéria dobrá? Jsou to skutečně kritéria pro měření této účinnosti a účelnosti? Ve zprávě se říká, že e, tříleté plánování e, e, je kritérium, které se nevždy aplikuje. Je tedy třeba přijmout opatření, aby se zkrátily lhůty, aby se zkrátilo celé to řízení třeba na 9 měsíců. A v tomto případu se ptám, zda to tříleté plánování je skutečně nutné, protože ten proces ne, pak nebude dostatečně dynamický. A za druhé počet kandidátů, uchazečů, eh, kteří uspěli. Zde určitá kritéria jsou jasná, eh, to znamená, že třetina mm, kandidátů musí uspět, ale pokud se podíváme na údaje, na statistiky, které máme k dispozici, tak uvidíme, že to, je, že to není více než 10 osob na seznamu, které ve finále potom úspěšně eh, dostanou práci. Neměli bychom tedy Eh, motivovat nějak k větší účasti, to znamená zlepšit naši mm, propagační činnost, komunikační činnost, osvětu. Víme, že jsou zde problémy s tlumočníky eh, z nových členských států. A, a tady namísto, abychom eh, vynakládali velké prostředky tak eh, eh, spíše bychom je mohli možná vynaložit na vzdělávání osob, které poté by mohly se stát úspěšnými kandidáty. A tudíž je třeba změnit asi i mm, ten poměrový ukazatel, ten vztah mezi počtem eh, kandidátů na rezervních seznamech a reálným náborem. Geografická rovnováha je důležitá EPSO musí vzít do úvahy geografické rozložení, ale tady je problém, protože jde o mm, geografické rozložení mm, mm, mezi členskými státy a potom mezi občany. Samozřejmě tento poměr se nemůže změnit ze dne na den, je, na to je třeba spousta času. Ale když hovoříme o geografickém rozložení, tak musíme vzít do úvahy ještě jiná kritéria. E, třeba pokud jde o zlouhavost řízení, musíme mm, zavést lepší transparentnost řízení, protože my chceme e, skutečně kvalifikované odborníky a nemůžeme a takový člověk nebude čekat rok a půl nebo dva roky, eh, aby se dozvěděl, zdali bude najmut nebo ne. Měli bychom proto stanovit určité termíny, například eh, mm, oficiální termíny a to, že třeba to řízení nebude delší než 9 měsíců a že bude transparentní, že uchazeči budou informováni ve všech etapách Eh, řízení, výběrového řízení. A v neposlední řadě výdaje a náklady spojené s náborem zaměstnanců. Máme 7100 euro, to je ta částka nákladu na jednoho kandidáta EPSO požaduje navýšení těchto nákladů eh, a tak, aby mohli eh, zlepšit eh, informovanost, osvětu, ale já myslím, že bychom skutečně měli mít pod kontrolou tyto náklady, aby zde byl ten vztah mezi kvalitou a cenou, protože ty náklady nemohou jen tak růst. Děkuji. Děkuji, paní Gresle. Děkuji. Já mám otázky na šéfa EFSA, který je zde s námi. Děkuji vám, že jste přišel. Je ohromné, jak nám statistiky ukazují, že máme členské státy, které jsou ve výběrových řízeních úspěšnější než ostatní. A samozřejmě víme dobře, jak členské státy tyto statistiky sledují. Belgičané mají 22% úspěšných uchazečů Ehm, nemají více uchazečů než ostatní země, například než Itálie nebo Německo. Bylo by zajímavé zjistit, proč je Belgie evidentně lepší, proč se belgickým uchazečům daří být úspěšnějšími než ostatním. To je moje první otázka. A druhá otázka je následující. Týká se procesů k výběru zaměstnanců. Ta, tyto procesy jsou velmi objektivní, tedy zakládají si na objektivitě. Ale potom se stavíme nějaký seznam možných kandidátů pro zaměstnání. A to, co se děje potom, to je velmi zajímavé. Jak si orgány, nejenom komise, ale ostatní instituce vybírají z toho seznamu. To by mě zajímalo. Uh, Ráda bych věděla, jak objektivní jsou potom tyto následné procesy. Já mám takový dojem, že kdo v institucích nikoho nezná, ztrácí to místo už dopředu. Proto bych se tedy ráda zeptala na úspěch belgických zaměstnanců a potom na to, jak je objektivní výběr z těch kandidátů, uchazečů z toho seznamu potom. Děkuji. Grazie. Děkuji. A nyní má slovo zástupce EPSO. Prosím. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat účetnímu dvoru za jejich zprávu, kterou vítáme. A i když pro účetní dvůr to eh, bylo asi eh, nutné, aby tedy eh, tu zprávu vypracovala rychle, tak si myslím, že pro úřad EPSO je to pro nás přínosné. Chceme říci, že doporučení vítáme a přijímáme, ale chci zdůraznit, že mnoho z nich už jsme vlastně zavedli do praxe. A ta, která jsme ještě nezavedli, tak ta plánujeme zavést do praxe v blízké budoucnosti. Připravili jsme pro EPSO zvláštní program rozvoje, protože si myslíme, že jsou nutné určité změny. Mnoho e, poslanců zde dnes hovořilo o určitých věcech, které by se měly zlepšit. Chceme zajistit, aby v budoucnu probíhal výběr personálu pro ES kvalitně. A stávající model už je 15 let starý, to znamená, že je, na, je jasné, že nemůžeme nadále zaručit, že se nám podaří ze všech evropských zemí přilákat ty nejchytřejší a nejšikovnější kandidáty. Proto jsme, vymysl, proto jsme připravili tento program EDP, eh, e který má zvýšit eh, účelnost a efektivitu celého programu a chceme, aby ti kandidáti, které vybereme, budou, eh, budou kvalitní. Také je důležité že i když říkáme, že se nám podařilo vyrovnat se s určitou výzvou, kterou znamenalo rozšíření Evropské unie, ale je zde další výzva, protože v následujících pěti až deseti letech dojde k určité generační obnově nebo obměně, protože mnoho lidí, mnoho zaměstnanců EU, ES bude odcházet eh, do starobního důchodu. A také je zde demografická, eh, demografický trend, demografická situace v Evropská unie, která ukazuje, že v budoucích eh, pěti až deseti letech nebude dostatek vysokoškolsky vzdělaných kandidátů, kteří by splňovali všechny podmínky na právě ten vyšší management pro Evropskou unii. Proto je nutné změnit celý výběrový, eh, celé výběrové řízení, aby byl kratší, aby byl účinnější a také, aby byl atraktivnější, protože jsme určitou výkladní skříní Evropské unie a pokud je, ten, pokud je to výběrové řízení, jak jsem zjistil, nejzdlouhavější na celém světě, tak se nám nemůže podařit, abychom lákali, nalákali ty nejlepší uchazeče z Evropské unie. Snažili jsme se porozhlednout se po světě o tom, jaké jsou nejlepší postupy. Dívali jsme se do různých eh, zemí, do různých institucí a zejména eh, v různých mezinárodních organizacích. Snažili jsme se poučit z jejich zkušeností a doufejme, že se nám to podaří uplatnit v rámci toho nového programu EDP a že se nám podaří eh, přilákat a vybrat ty nejlepší kandidáty a že se také celkové výběrové řízení zkrátí. Dovolte mi nyní podívat se na některá konkrétní doporučení. Nestihnu všechny, ale eh, mám několik komentářů. Souhlasím, za prvé, souhlasím s tím, že musíme eh, se zaměřit i na, eh, i na, na všechny členské státy, abychom se nesoustředili pouze na Belgii nebo Lucembursko ale souhlasím s tím, že je zde určitý konflikt zájmu, protože samotné členské státy mají také zájem o kvalitní uchazeče, o kvalitní pracovníky a některé členské státy nejsou příliš šťastné z toho, že jejich kvalitní pracovníci odcházejí pracovat do Evropské unie. A proto e, se snažíme spolupracovat s mnoha členskými státy, které mají zájem o tu spolupráci a máme také určitou síť eh, náborových pracovníků, která pracuje na úrovni členských států. Tato síť eh, se snaží o to, aby eh, ta naše nová strategie fungovala a máme také strategie pro jednotlivé země. Snažíme se rovněž oslovovat univerzity, účastníme se například tento týden se účastníme uh, Eh, náborové, náborové, náborového nebo náboru na eh, londýnské ekonomické vysoké škole. Čili spolupracujeme s mnoha univerzitami a snažíme se také vytvářet určité informační katalogy, které pak nabízíme studentům, aby věděli o tom, jaké zde mají možnosti práce a ty katalogy jsou ve 23 jazycích. Chci rovnou, eh, rovněž zdůraznit, že naše internetová stránka je ve všech, eh, nebo je ve 23 jazycích a právě překlad do všech 23 jazyků nám pomohlo ještě více eh, k tomu, abychom mohli oslovit větší počet lidí ze všech členských států. Co se týče té nutnosti po vyváženém geografickém rozložení kandidátů, tak k tomu mám dvě poznámky. Za prvé, myslím, že nyní je zapotřebí eh, mít v úvahu to, že došlo k rozšíření, takže to mělo vliv eh, během, během tedy minulých let Eh, byla ta situace ovlivněna tím, že došlo k rozšíření. Myslím si, že v následujících letech eh, se to změní. A také je zde skutečnost, že pro mnohé uchazeče z některých členských států eh, bylo, byly, byly ty platy v institucích ekonomicky zajímavé, ale eh, pro některé země je to zase, to, ty platy zajímavé nejsou, čili záleží to i na ekonomické situaci v jednotlivých zemích a také to záleží na tom, jakou image má Evropská unie v jednotlivých zemích. Pro některé země je práce v EU atraktivnější, v jiných méně. A je nutné tedy podívat se na všechny tyto faktory, abychom je mohli dát dohromady a abychom mohli na základě toho lépe zlepšit eh, ta výběrová řízení, aby byla atraktivnější. Co se týče rezervních seznamů úspěšných absolventů, tak myslím, že už některý pokrok byl učiněn, ale stále ještě se můžeme zlepšovat. Já sám e, se k tomu nemůžu tolik vyjádřit, protože už to překračujeme, nebo není, nezabývám se přímo tím náborem samotným, ale e, chci hovořit, že celkem jsme vybrali asi 13 tisíc úspěšných absolventů a 10 tisíc z nich eh, pak se z těch rezervních seznamů eh, bylo tedy skutečně zaměstnáno. Čili já si myslím, že to není tak velký problém. A skutečnost, že ti lidé Kdybychom tedy vybrali více těch eh, absolventů na rezervní seznamy, tak tím by se vlastně prodloužila ta čekací doba a tím by byla menší jejich šance, že oni pak budou skutečně zaměstnáni. Také my bychom eh, chtěli usilovat o to, aby ten počet eh, úspěšných absolventů na rezervních seznamech víceméně odpovídal eh, té budoucí poptávce institucí po zaměstnancích. Je tedy nutné, aby byly lépe plánovány budoucí potřeby institucí, po, co se týče počtu zaměstnanců. A ještě také chci říct, že ty soutěže budou organizovány v každoročních cyklech. Hmm, také zde eh, nevím, zda je tedy dobrý nápad, abychom využívali ty vyslané odborníky. Já mám určité pochyby. Eh, mluvím tedy o tom, že bychom využívali mm, vyslané pracovníky, aby, aby zasedali v těch výběrových komisích, ale já si myslím, že to asi není moc proveditelné. A eh, hlavním problémem je tedy eh, také zdlouhavost celých, celých výběrových řízení. Dále chci zdůraznit, že co se týče těch výběrových komisí, tak tam není žádná konsistence. Každá výběrová komise e, se mění, má jiné členy, má jiná kritéria a pro uchazeče mm, je to tedy obtížné, protože pokud ty výběrové komise nepracují konzistentně, tak je to obtížné i pro instituce, protože oni si nemohou být jisté, že jim výběrové komise vyberou ty správné kandidáty, po kterých, e, které potřebují. A Eh, chci tedy zdůraznit to, že myslím, že by bylo dobré, aby v těch výběrových komisích zasedali vždy stejní lidé po určitou dobu a aby se tedy zlepšila konzistence. A to je jedna z hlavních slabostí, které nám byly vytýkány. A co se týče zveřejňování informací o těch výběrových řízeních, tak myslím si, že došlo k velkému zlepšení. Máme zde 23 jazykových verzí na internetu a také máme určitý, eh, určitý, eh, určitého průvodce, určitou příručku, která se tedy překládá do 23 jazyků a každý rok se pouze lehce pozmění. To znamená, že to pak není tak eh, obtížné znovu vytvořit všechny ty jazykové mutace. A také velice úzce spolupracujeme s GŘ pro překlady, aby se snížila, snížila chybovost v těch překladech. Co se týče těch odvolacích řízení, tak velice často jsme zjistili, že často žádné, žádná odvolací eh, procedura vlastně neexistuje. A proto tedy v eh, úřadu EPSO jsme eh, zavedli určitý interní postup, revidovali jsme ten interní postup, aby tedy nedocházelo k tomu, že v, tom odvolací, v té odvolací komisi budou zasedat stejní lidé, kteří předtím byli v té výběrové komisi. V roce 2008 nás také informoval Evropský eh, eh, ochránce práv, že došlo ke snížení stížností na EPSO a také došlo ke snížení eh, stížností, které vedly k soudnímu řízení o 60 Tyto eh, výsledky Evropského eh, veřejného ochránce práv vítám a eh, doufám, že je, je to také dobré, aby to zlepšilo image. Pokud dojde k nějakému pochybení, je nutné, aby ta chyba byla napravena, aby ten systém se zlepšil. Nyní přejdu do Němčiny. V souvislosti s kritikou diskriminace německého jazyka, bych rád řekl. Co se týče EPSA, není tomu tak. Teď máme trojjazyčná výběrová řízení, anglicky, francouzsky a německy. Všechny tři jazyky jsou rovnoprávné. V žádném případě nediskriminujeme německý jazyk. Všichni kandidáti musí všechny zkoušky skládat v jedné těch tří řečí, angličtině, francouzštině nebo němčině. Sdílím úplně váš názor a ten cíl, že musíme přilákat ty nejlepší uchazeče z Evropy. Pokud budeme mít jen průměrné zaměstnance, budoucnost eh, veřejných institucí v Evropě bude ohrožena, budeme mít problémy a to dlouhodobé. Eh, to znamená, že naše výběrové řízení nesmíme zakládat nejen na vědomostních testech, ale také na jejich kompetencích těch uchazečů. A to je součástí našeho rozvojového programu pro EPSO. Takže budeme mít nejenom logické testy, ale i jiné. Máme velkou řadu kandidátů a musíme dospět i k tomu, abychom snížili ten počet úspěšných kandidátů chceme dospět tedy k takovému vyřazování hned na začátku, aby kandidáti věděli už na začátku, co jejich práce bude obnášet a mohli si sami říci, to je práce pro mě, to není práce pro mě. Pracujeme tedy tímto směrem a od roku 2010 tento program posílíme. Budeme tam mít tedy ten self-selection element, to samovýběrové řízení, kde kandidát sám zhodnotí, jestli práce pro něj je nebo není. To se tedy týče i těch logických testů v budoucnosti. Co se týče té geografické vyrovnanosti, proč je Belgie tak úspěšná v našich výběrových řízeních? To je velmi dobrá otázka. Možná, že bychom se na to mohli zeptat jiných kolegů. Ale myslím si, že částí je to proto, že výběrová řízení jsou tak specifická a tak zaměřená na obsah a vědění, že uchazeči, kteří mají přístup k, jak bych to jen řekl, Zkrátka, eh, existuje řada kurzů, které eh, organizují z části odbory institucí anebo i eh, instituce na trhu. Například, když výjdete ven z této budovy, najdete několik set knih o tom, jak obstát ve výběrovém řízení EPSO. Tyto knihy a tyto kurzy jsou přístupné pouze uchazečům, kteří žijí v Bruselu a nebo v Lucemburku. Takže to je určitý druh diskriminace. Myslím, že v budoucnu se situace zlepší. Nebudeme mít 250 otázek týkajících se Evropy. Budeme testovat kompetence uchazečů, takže přijdou uchazeči a přinesou s sebou kompetence a schopnosti, které budeme testovat. Myslím, že to je mnohem lepší základ pro celé, pro celé to výběrové řízení. Myslím, že uchazečům, kteří bydlí v Bruselu, to bude líto, protože oni k těm informacím mají přístup. Toto ale překračuje můj mandát. Můj osobní názor ale je, že by bylo lepší, kdyby uchazeči měli přístup k internímu výběrovému řízení. To už navrhovala i komise, ale nesouhlasí s tím bohužel všechny instituce. Myslím, že to budeme řešit 18. listopadu na naši, našem panelu týkajícího se řízení a budeme to navrhovat komisi. A nyní znova přejdu do angličtiny. Pokud je o ty zbývající dotazy, eh, tak tříleté plánování je absolutně nezbytné a v kombinaci s tím, že se každý rok budou vypisovat výběrová řízení, tak tím se vyřeší problémy, které teď máme, kdy ty výběrové řízení se vypisují, tak se vypisují pouze pokud eh, je akutní potřeba zaměstnanců, tak je tomu teď, to se vyřeší. Pokud jde o osoby, které nakonec jsou nabrány, jak jsem řekl, tam máme těch 10% a mm, asi 10 eh, 000 mm, lidí bylo nabráno celkem. A nyní mm, fixní harmonogramy pro výběrová řízení podle počtu kandidátů. Ano, do budoucna to bude 5 až 9 měsíců, které plánujeme, že to má trvat e, a pokud ten počet uchazečů bude menší, tak já doufám, že to bude i rychlejší. Také bychom chtěli mm, pracovat na komunikaci mm, a osvět, tě, především u těch eh, tedy nedostatkových profesích, jako jsou tlumočníci. Ono to není vždycky snadné eh, komunikovat takto. A mm, každá instituce ale by se měla snažit eh, o pokud každá komunikace, každá instituce se bude snažit o vlastní komunikaci, tak to se ztratí, to bude kapka v moři. Musíme Eh, sladit naše úsilí, abychom měli skutečně mm, velký vliv na mezinárodním trhu náboru pracovníků a dále zvýšené náklady. My známe náš rozpočet, snažíme se ho respektovat, víme, že tam asi v roce 2010 budou určité krátkodobé požadavky, eh, eh, které se týkají nákladu, ale jinak se snažíme o efektivitu, finanční efektivitu našeho řízení a ne, aby to stálo, stálo eh, více. Ten mm, náklad na jednoho je mít více než 7 tisíc mm, euro asi tak, ale to je malá investice, když se na to podíváte na eh, ty platy, eh, které nás ten zaměstnanec stojí po celou kariéru, včetně důchodu. A, mm, takže samozřejmě potom víme, že když najmeme někoho, kdo není kvalitní, tak je těžké se takové osoby zbavit. A proto musíme řádně investovat, abychom nabírali ty správné a mm, zde mm, příští rok nastane velká změna, velké zlepšení a doufáme, že nás v tom budete podporovat, abychom měli moderní službu náboru pracovníků pro evropské instituce. Děkuji. Děkuji. Další zájem o slovo ne, pokud ne, tak přejdeme k následujícímu bodu, což je zvláštní zpráva 11 lomeno 2009 účetního dvora o udržitelnosti a řízení programu Life Nature, Nature Projects komise. A dám slovo e, e, zástupci e, účetního dvora, je to pan Kacem Mias. Děkuji předem λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι η πρώτη μας επαφή από τον Vlastně to je náš první kontakt eh, od mm, vašeho zvolení eh, v létě mm, tedy od voleb do Evropského parlamentu. To je náš první kontakt, proto dovolte, abych úvodem vám i eh, zpravodajce a všem novým členům výboru, abych vám popřál hodně úspěchu v činnosti. A i těm, kteří byli znovu zvoleni, tak eh, přeji hodně síly a odvahy, tak abychom plnili závazky a povinnosti ku prospěchu celých společenství a členských států. A nyní, poněvadž eh, zde máme některé nové poslance v Evropském parlamentu, tak jsem připravil dnešní prezentaci eh, mm, s ohledem právě na toto. LIFE, to je mm, finanční prostředek, který máme pro životní prostředí. Je to nástroj, který spravuje přímo komise a z ekonomického pohledu je to finanční evropský nástroj největšího významu v této oblasti a zaměřuje se na životní prostředky, pardon, životní prostředí, takže je to nástroj pro aplikaci evropské Eh, environmentální politiky. První projekty, které byly financovány prostřednictvím LIFE, eh, začaly v roce 82. A pokračovalo to potom ještě i v rámci jiných nástrojů až do třetí fáze programu LIFE, to je LIFE 3 na léta 2000-2006. Eh, finanční prostředky vyčleněné eh, na Life 3 byly 250 eh, milionů euro a ta fáze, nová fáze se nazývá Life Plus, tak tam se naplánovalo tedy 2 miliardy 143 milionů na leta 2007-2013. Cíl auditu bylo vyhodnotit efektivitu řízení těchto prostředků což provádí komise. Jak tedy efektivně komise spravuje prostředky v rámci programu LIFE 3, tedy na období 2000-2006 LIFE 3 Nature. A to pro různé cykly, fáze tohoto projektu a e, s ohledem i na udržitelnost výsledků jsme to posuzovali. A potom i jsme kontrolovali výběrové řízení pro eh, Life Plus, tedy pro následující období, tedy 2007-2013. Zde mm, mm, účetní dvůr se zaměřoval na udržitelnost výsledků a to se týká tedy i toho nového nástroje Life Plus. Takže v letech 2000-2006 tam jsme mm, e, financovali prostřednictvím Life Nature 433, 434 projektů ve výši 436 milionů eur ve 26 členských státech. Jinými slovy, e, komunitární prostředky představovaly asi milion euro na jeden projekt. Mm, ta část Nature a Biodiversity, příroda a biodiverzita, eh, ta eh, na období 2007-2013 má k dispozici 850 milionů euro. Jak vidíte, tato částka byla téměř zdvojnásobena a Life Nature spolufinancuje projekty v členských státech, a to především ty, které se týkají sítě Natura 2000. Jejímž cílem je ochrana eh, ochrana živočišních eh, eh, druhů a jejich stanovišť. Tyto projekty mají pomáhat pro šíření mm, těch nejlepších postupů pro zachování přírody. A my jsme provedli předběžnou kontrolu, která nám ukázala, že řízení programu Life Nature, že to je docela komplikovaná věc, komplikovaný proces, protože financované projekty eh, financují eh, nejrůznější možné situace, které existují po celé Unii a eh, realizují tyto projekty e, různé organizace, které jsou příjemci prostředků a cílem je ochránit různé živočišné druhy a jejich stanoviště a e, je třeba ale vždycky e, z toho vyvodit určitá ponaučení a vyvodit ty nejlepší zkušenosti, které potom jsou dále šířeny. Od roku 92, od zahájení programu, tak komise Eh, postupně zlepšovala tyto systémy kontroly a řízení, a to především s ohledem na výsledky předchozích eh, kontrol provedených účetním dvorem a především eh, s ohledem na doporučení zvláštní zprávy číslo 11 z roku 2003. Výsledky tohoto auditu, této kontroly finanční, mm, ty Eh, eh, eh, jsme získali i díky 35 projektům v šesti členských státech v Belgii, Německu, Itálii, Slovensku, Španělsku a Spojeném království. A my jsme získali tedy informace o těchto projektech od Evropské komise a potom také jsme i Eh, tedy se, eh, se setkali s těmi různými tedy monitorovacími týmy, s hodnotiteli projektů a eh, s mm, Topic Center on Biological Diversity, což je další partner blízký komisi, který se zabývá otázkou hospodaření s těmito zdroji a řízením projektu. Projekty, které jsme zkontrolovali, tak ty všechny přispěly k ochraně daných druhů a jejich stanovišť, především v rámci Natura 2000. Zde to je tedy program, který pomáhá členským státům a i dobrovolným pracovníkům eh, a jejich asociacím, kteří participují na ochraně Eh, biodiverzity. Ale konstatovali jsme určité nedostatky v různých těch fázích řízení projektu, což má i vliv na udržitelnost výsledků projektu. Za prvé, výběrové řízení. Zde mm, se nedává dostatečná váha tomu faktoru udržitelnosti eh, v okamžiku, kdy se vyhodnocují projektu, projekty. A eh, to, ty rozhodovací procesy, ty byly příliš dlouhé také. Eh, druhá fáze to je realizace a monitoring. Zde eh, se eh, dostatečně nezaměřovali na výsledky projektu, na výstupy, ty smlouvy, ty řídící plány nebyly odsou, systematicky odsouhlasovány a realizovány. A nyní šíření výsledků, to je třetí fáze celého postupu, celého řízení. Nevždy zainteresované osoby měly k dispozici veškeré informace, které jim jsou nezbytné, aby mohli eh, přinést určitou přidanou hodnotu. Ne, vše, ne všechny výsledky byly zveřejněny a mm, eh, takže nebyly vyvozeny eh, ponaučení ani zkušenosti, ani nebyly rozšířeny ty detailní odborné technické a vědecké poznatky. Čtvrtá fáze, dlouhodobé řízení projektu a jejich výsledky. Komise má k dispozici málo informací o výsledcích těchto projektů, které byly financovány takto. Protože zde na to není nějaké řízení ex post, aby bylo možné vyhodnotit efektivitu zafinancovaných projektů. A ani nebyly vytvořeny soubory ukazatelů, podle kterých by se poměřovaly výsledky. Závěrem, pane předsedo, i když jsme zaznamenali určitý významný pokrok od vytvoření programu LIFE v roce 1992, tak stále je co zlepšovat eh, především v systému řízení a kontrol na straně komise. Tak, abychom měli jistotu, že přijatá opatření, eh, tedy přijatá Evropskou komisí, respektive financovaná Evropskou komisí, jsou efektivní a budou i nadále efektivní, budou vést k trvalým výsledkům, když skončí financování ze strany komise. A je třeba tedy financovat ty nejlepší projekty a e, trvat na tom, aby byly vytvořeny organizační a finanční struktury, e, tak aby tyto evropsky financované projekty měly udržitelný dopad. Je třeba, aby komise dávala větší váhu faktorům, jako je udržitelnost výsledků projektů. Komise musí zlepšit i šíření eh, těch závěrů těchto projektů a také i musí systematicky eh, kontrolovat eh, výsled, hodnotit výsledky těchto projektů ex post po té, co byla vyplacena finální částka. Dále já bych chtěl jménem svým a jménem spolupracovníků poděkovat vašemu výboru za pozvání i děkuji paní zpravodajce za vynikající spolupráci, které se nám dostalo z její strany a také chci poděkovat eh, zodpovědnému panu komisaři, který eh, prokázal, eh, že je konstruktivní a akceptoval naše závěry. Děkuji a nyní má slovo zpravodajka paní Ivanova. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já budu také hovořit anglicky, protože dokumentaci jsem dostala až na poslední chvíli a bohužel jsem už tedy nebyl čas na překlad, čili já jsem všechnu svou práci eh, udělala, dělala v angličtině a proto budu hovořit také anglicky. Dovolte mi nejprve poděkovat účetnímu dvoru za velice e, jasnou, dobrou zprávu, která formuluje mnoha doporučení. Myslím si, že se jedná o důležité téma, protože se týká nejdůležitějšího nástroje pro ochranu životního prostředí v Evropě a také prostředky. Ta výše prostředků je velice vysoká. Hovořili jsme o tom, že se jedná se 436 milionů eur a ta fáze Live Plus to bude 1,43 eh, eh, miliard. Eh, ten audit se věnoval pouze části těchto projektů a zejména se týkal výběru projektů pro, funkci, pro projekty LIFE. Co se týče LIFE Plus, tak tam byla auditována celá ta Eh, celý ten postup a řízení a zpráva těch projektů. Než se, než se dostanu k závěrům a doporučením, tak bych vám chtěla říct ještě něco o historii těchto činností. Eh, toto není pouze první zpráva, která se týkala účelnosti a hospodárnosti. Už to byla první zpráva v roce 2003, která nalezla určité nedostatky, které se týkaly investic a které se týkaly dlouhodobé udržitelnosti. Komise už tehdy reagovala na mnoho doporučení účetního dvora během následujících let, ale v roce 2004 eh, byla vypracována další zpráva, která říká, že ne všechna doporučení eh, byla vzata v potaz. Aby se zlepšila účelnost eh, řízení prostředků, byly proskoumány čtyři eh, jednotlivé fáze. Za prvé výběr, dále pr- provádění, monitorování, za třetí šíření výsledků a za čtvrté dlouhodobá udržitelnost. Co se týče té udržitelnosti, tak eh, to bylo zkoumáno několikrát a myslím, že to je právě nejdůležitějším přínosem celé zprávy účetního dvora. Chtěla bych zde vyjasnit definici udržitelnosti, tak jak je to popsáno ve směrnici, která se týká právě přípravy této zprávy. Velice důležitým prvkem udržitelnosti je výsledek. Otázka je, zda ten projekt eh, zachovává nějaký živočišný nebo rostlinný druh, zachovává nějaké stanoviště. To je hlavní eh, to je hlavní eh, kritérium pro udržitelnost. Za druhé je zde kritérium času. Je pravděpodobné, že ten projekt bude ještě pokračovat a za tedy v dlouhodobém horizontu bude přispívat k ochraně životního prostředí. A za třetí zda jsou zde určitá určité nástroje, které zaručí udržitelnost celého projektu. Myslím, že hodnocení efektivity projektu je účinné. Když se podíváme například na fázi výběru, tak vidíme, že audit účetního dvora e, říká, že je při bodovém hodnocení projektů eh, přiřazována nepřesná a snížená váha a rozhodovací proces přidělování je zdlouhavý. Také eh, je nedostatečný eh, důraz na výsledky a na udržitelnost projektu. Audit také říká, že v několika případech došlo k velkým investicím, které neměly téměř žádný dopad na zachování stanovišť nebo živočišných či drobných eh, či rostlinných druhů. Dejte mi, eh, uvedu jeden příklad, kdy ty finance nebyly efektivní. Došlo, byl zde jeden projekt, který měl chránit ptáky před tím, aby eh, byli zraňováni elektrickými dráty. Eh, byl jste projekt, aby eh, elektrické vedení bylo nějakým způsobem upraveno, aby se, aby nedocházelo ke zranění a k usmrcení ptáků. Ale ukázalo se, že to vedení už se dávno nepoužívalo. Čili eh, mělo dojít k tomu, že vůbec se tento projekt neměl, vůbec neměl být financován. To je tedy jenom drobný příklad toho, že někdy ten, eh, ta fáze výběru projektu pro financování nefunguje dobře. Za druhé, potenciální přidaná hodnota. Ehm, je nutné, aby docházelo k šíření poznatků a k tomu nedochází. Velice často nedochází k tomu, aby ty získané poznatky byly šířeny v médiích nebo v okolí. Eh, hovoří se zde o tom, že projekt by měl, součástí projektu by také měla být vytvoření internetové stránky, vydávání různých internetových bulletinů a tak dále. A dokonce eh, to je povinnost eh, těch lidí, kteří dostanou grant na projekt. Nicméně, oni sice mají povinnost vytvořit zvláštní internetovou stránku, ale už nemají povinnost šířit poznatky veřejné Eh, veřejnosti. A ukazuje se, že velice často eh, tedy ta, mm, ta fáze šíření informací na té eh, vlastní úrovni toho projektu není dostatečná. Ukazuje se tedy, že nedochází k šíření osvědčených postupů a nových poznatků. Dále, co se týče trvalé udržitelnosti, tak je zde otázka dlouhodobého řízení, dlouhodobé zprávy. Ve většině případů dochází k tomu, že výsledky e, jsou hodnoceny pouze po provedení poslední platby a projekty už nejsou sledovány poté. A komise e, má velice málo informací o tom, jak e, to s projektem vypadá i po provedení poslední platby. Co se týče těch dalších nedostatků, které byly identifikovány, tak myslím si, že jsem se zmínila o těch hlavních a e, nyní ještě pohovořím o dalších komentářích. Zaprvé chci říci, že vítám zprávu účetního dvora a také všechno jejich, e, e, všechny jejich poznatky a zjištění. Chci zdůraznit, že granty nástroje LIFE přispěly ke zvyšování biologické rozmanitosti a také zvyšují angažovanost občanů v ochraně přírody, zejména v ochraně živočišních a rostlinných druhů a stanovišť. Také chci říci, že e, zpráva tohoto nástroje LIFE je velice uh, složitá a také vyžaduje zapojení různých aktérů z různých členských států. Je však nutné, abychom zaručili, že všechny investice jsou účelné a udržitelné. Chtěla bych eh, požádat komisi, aby přeskoumala ten postup výběru projektů, aby bylo zaručeno, že projekt bude pokračovat, že výsledky budou dlouhodobé a aby se celý ten, eh, ten proces výběru projektů zlepšil a aby také byl zkrácen. Zároveň je však nutné vzít při tom e, výběrovém procesu vzít úvahu všechna důležitá kritéria a zkrácení doby výběrového řízení nesmí zároveň snížit e, jeho kvalitu. Také bych chtěla apelovat na komisi, aby úzce spolupracovala s Evropskou agenturou pro životní prostředí a také s Evropským tématickým střediskem biologické rozmanitosti a aby společně vypracovali určité ukazatele, které lépe které lépe mm, ohodnotí e, trvalou udržitelnost projektu, protože právě tyto dvě agentury nebo agentura a středisko jsou odborníky. Myslím si, že také je nutné zlepšit monitorování projektů a vypracovat e, konkrétní ukazatele a kritéria pro monitorování výsledků a výstupů projektu. Dále žádám komisi, aby revidovala, aby přeskoumala uh, strategii komunikační uh, a to, jak se šíří nové poznatky a poučení a zkušenosti, aby se také zamyslela uh, nad tím, jak lépe šířit osvědčené postupy a zkušenosti. Myslím si, že granty by měly také eh, by, by také měly zajistit, nebo že by tam měla být podmínka, že ty projekty budou pokračovat i po ukončení eh, doby čerpání toho grantu. Možná bychom měli zavést určité sankce nebo určitá nápravná opatření, pokud eh, by ten projekt už pak dále nepokračoval. Je, pokud chceme uh, soudržně chránit životní prostředí, tak je nutné, aby komise spolupracovala s ostatními institucemi a také se, s členskými státy a se všemi organizacemi, které se věnují ochraně životního prostředí. Také si myslím, že by komise měla zavést uh, určitý systém následných opatření, které mají vyhodnotit, zda financování projektů bylo účelné a že by také, které by také mělo zajistit to, že Eh, zajistit udržitelnost a trvalost eh, těch projektů a výsledků i po ukončení projektu. Děkuji za pozornost. Děkuji, já vám. A pan Vojčečovský požádal o slovo, ale již ho nevidím. Odešel tedy asi. A dám proto slovo mm, panu Salsimu z komise. Děkuji. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Za prvé Eh, zde bych chtěl eh, s potěšením kvitovat názory účetního dvora vyjádřené ve zprávě a především ten fakt, že účetní dvůr eh, má za to, že komise zlepšila své manažerské a kontrolní systémy od začátku programu LIFE od roku 92. Stručně dovolte pár informací, abych ukázal, že komise v podstatě souhlasí s těmi základními principy vyplývajícími ze zvláštní zprávy účetního dvora. E, projekty LIFE, především e, projekt Nature, e, začal tedy vlastně až Eh, začne tedy nést své ovoce až po mnoha letech, někdy eh, tedy až po ukončení projektu, nemluvě třeba někdy až 100 let poté. My jsme investovali hodně eh, času a personálních zdrojů a budeme i nadále v tom pokračovat, především proto, aby ten projekt vedl k očekávaným výsledkům a především, aby ty výsledky na konci projektu nadále zůstaly eh, platné, tedy aby byly trvanlivé eh, z pohledu eh, zachování, především zachování živočišných druhů a jejich stanoviště. Pár praktických příkladů nedávné činnosti, kterou provedla komise, jak bylo doporučeno i účetním dvorem. Eh, tak jsme rozdělili ten, eh, eh, to řízení pro Kramu Life. Nyní máme dva, dvě oddělení, takže Life Nature a potom máme Life Environment, dvě oddělení, která se tím zabývají, což nám pomůže v tom, abychom lépe využívali schopnosti kapacity obou těchto oddělení, která se budou koncentrovat na konkrétní prvky těchto dvou sekcí programu LIFE. Právě jsme i e, zahájili připomínkové řízení, abychom i e, zrevidovali naše výběrová řízení, aby se zkrátila. Máme za to, že je můžeme e, zkrátit o 2-3 měsíce ve srovnání s tím, co máme, což je významné zkrácení. A také chceme využívat metody, které používají i jiné generální direktoráty, jako DG Výzkum, tak abychom hm, se zaměřili na ty nejlepší projekty, které mají Eh, tedy potenciál v Evropské unii. Dále, eh, takže to jsme udělali a nadále budeme pracovat na šíření těch výsledků, eh, na jejich zveřejňování. Nyní hm, zlepšujeme naši webovskou stránku a hm, vyvíjíme tedy i online knihovnu Eh, která bude zveřejňovat, doufejme, všechny eh, výsledky, tak aby byly zveřejňovány, aby byly k dispozici veřejnosti. A také i pracujeme na eh, souboru jasných požadavků pro potenciální příjemce prostředků, tak aby ti potenciální mm, příjemci prostředků, tak aby mm, mm, tedy věděli, podle jakých ukazatelů a dále pracujeme na networkingu. My jsme zorganizovali celou řadu tematických seminářů. Eh, poslední, poslední se eh, eh, týkal těch uh, setting an obligation for life nature projects uh, to uh, have a networking. No, a potom my jsme tady v Itálii a my jsme ne, ne, ne, my jsme tedy se snažili šířit výsledky o tom, co mm, bylo vykonáno v rámci každého projektu. Pokud jde o hodnocení ex post, my jsme zveřejnili eh, Life After Life, tady takový materiál, takový flashback eh, eh, o jednotlivých projektech, kdy jsme chtěli jasně říci, stručně říci v těchto brožurách, o čem byly dané projekty a my jsme se snažili i identifikovat, které ty Eh, eh, co ty, eh, k čemu ty projekty vedly a jaké ukazatele splňovaly kvalitativní i kvantitativní. Bylo třeba skutečně hodně investovat do této dlouhodobé činnosti, protože ten ex post monitoring je náročný, protože ty projekty jsou dlouhodobé a mm, tady si myslím, že Eh, došlo ke zlepšení. Další eh, příklad, eh, my jsme zvýšili i počet misí ex post, kdy naše monitorovací týmy nyní jezdí na, do terénu, dřív to bylo 10%, teď je to 15%, tak abychom zvýšili naši schopnost hm, v této oblasti. Hm, souhlasíme hm, se všemi doporučeními zprávy účetního dvora a Máme ale mm, jeden, jednu obavu, kterou chci zde mm, vám stělit. To je ta eh, mm, koncepce eh, eh, těch grantových smluv, ty smluvní povinnosti, které zde jsou zakotveny, to znamená i po mohou se si ponechat výsledky projektu po určitou dobu po ukončení smlouvy pro sebe. A zde Mm-hmm. my máme velice striktní právní eh, smluvní závazky, které zde se uvalují. A to je součást klasických projektů podle programu Life Natures eh, eh, velice striktně regulujeme. Completed. We have imposed very strict otázky, které se týkají eh, tedy pozemků, kdy eh, týká se to především těch eh, trvanlivých výstupů investičních projektů, kde je to období deseti let protože tady jde o to, aby ty manažerské plány, mm, mm, které se přijímají v rámci projektu, aby byly přijaty. A mm, velice často ty, ty plány nebyly právně odsouhlaseny a v tom je problém. My mm, se snažíme to nějak upravit ve, smluv, ve smlouvě, třeba i administrativní režijní náklady na pracovníky. To znamená, vy jako příjemce prostředku, pokud po ukončení projektu chcete, aby ty výsledky eh, toho projektu pokračovaly, tak musíme zajistit jim personál. A věřte mi, my jsme to skont prověřili eh, u našich příslušných oddělení v komise a toto je prakticky i právně nemožné, toto zakotvit do smlouvy jako smluvní e, e, povinnost, e, za kterou by bylo možné případně uvalovat sankce. Zde my máme i doporučení Evropského dvoru, který říká, že pozitivně můžeme dávat přednost určitým projektům, které ukáží, že zde je větší pravděpodobnost udržitelnosti toho projektu i po jeho ukončení. A takže proto e, bychom měli asi se především v tom výběrovém řízení zaměřit na tyto udržitelné projekty. Naše zkušenost nám ukazuje, že ve skutečnosti počet e, projektů Life Nature, e, v podstatě které skončí po ukončení toho projektu, tak to již tak to není. A jinými slovy to nám ukazuje, ukazuje, že ten program funguje. To znamená, že vedl k velkému zlepšení těch snah o zachování přírody, Eh, ve všech členských státech Evropské unie. Eh, já myslím, že to je všechno. Děkuji. Grazie. Děkuji. Já bych nejdříve rád poděkoval panu Chacimarovi a jeho kolegy, kolegům a také paní Ivanovové za pracovní dokument. Podíval jsem se do něho a myslím, že obsahuje všechny podstatné body, ve kterých jsou nedostatky. Ještě mám ale dvě otázky v souvislosti se s tím, že jsou přítomní zástupci komise. Narazil jsem na formulaci účetního dvora, která hovoří o hodnotě kritérií, která jsou důležitá pro trvalou udržitelnost, jsou nízká. A požadavek, že by všechny tři díle pro, díly nástroje mohly být hodnoceny podle stejných kritérií. Teď jsem právě slyšel, že tam došlo k určitému rozdělení bylo hovořit o tom, že byla ohrožena trvalá udržitelnost tím stejně hodnotným hodnocením, tím kritérií. Takže mě teď zajímá, jestli se to rozdělení teď zrušilo, anebo ne. Když se dívám na ty procentní hodnoty, toho hodnocení trvalé udržitelnosti a tu tabulku, vidím, že některé hodnoty zcela zmizely. Když se dívám na druhý program, tam konkrétně. Ale na jiném místě se zase dozvídám, že zprostředkování informací o tom, co se můžeme z programu naučit, je nedostatečné. Potom si kladu otázku, co tedy děláme s evropskými daňovými prostředky v tomto programu. Investujeme smysluplně? Má tento program dlouhodobý, dlouhodobé důsledky? budou ostatní státy moci pokračovat v těchto programech, případně je napodobovat? To je moje tedy první otázka. A druhá otázka. Hovořili jsme o tom, že 15 projektů v návaznosti na tento projekt je ještě navštěvováno komisí, kontrolováno. Rád bych věděl něco více o tom, do jaké míry je rozšiřován nebo měl by být rozšířen rozpočet tohoto programu, aby bylo možné zajistit takové následné návštěvy ve vyšším počtu, pokud možno až ve 100% počtu, tedy navštívit 100% těch programů. Děkuji, paní Gressler. Děkuji vám. Program Life Plus, myslím, významnou měrou přispěl k tomu, alespoň v mé členské zemi, prosadit e, směrnici FFA. Myslím, že jsme v této oblasti měli velké problémy, ale myslím, že se to díky tomu programu velmi dobře vyřešilo. Je, tento program je také zodpovědný za to, že byly k dispozici prostředky, které bylo možné rychle využít. Bylo tedy velmi dobré, dobrá možnost vyrovnat ty Eh, nedostatky na místě. Nyní ale k té směrnici o ptácích. Já bych ráda rozšířila to, co říkal pan Gajo. Co si myslíte o finančních prostředcích v rámci tohoto programu pro následující roky? Myslím, že požadavky budou spíše vyšší než menší. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní Mathieu. Děkuji. Já, stejně jako kolegové, tak eh, já eh, mám velkou důvěru eh, v tyto programy, protože občané hodně o tom hovoří. Mm, někdy je mm, i v rámci volebních kampaní nám toto vytýká. No, hodně se hovoří o životním prostředí, to se nám vrací jako bumerang pak. Ale vy potom, a euroskeptici nám říkají, nemůžeme, já nevím, postavit silnici kvůli tomu, že tam je ten či onen druh motýlu a e, potom e, často ty prostředky z programu LIFE mají bumerangový efekt, který si neuvědomujeme často. Chtěla bych vědět, jaká je ta e, Eh, eh, eh, částka nebo ta částka na fungování a jaký je ten skutečně, jaká je ta návratnost pro ty druhy živočišné či rostlinné. Eh, zde eh, říkáte, hodně hovoříte o udržitelnosti eh, těchto hm, druhů, ale říkáte, že to není vždycky jisté. No samozřejmě všichni máme starost o naši planetu, ale v okamžiku, kdy skončí financování těchto zón, tak to tam všechno skončí, tam nebudou žádné výsledky, které budou trvat, no to je velké zklamání a to je mrhání penězi daňových poplatníků. Děkuji. A nyní má slovo pan Salsi, aby mohl zareagovat na dotazy. Děkuji. Zkusím eh, odpovědět na otázky v tom pořadí, v jakém byly položeny. Co se týče kritérií, tak ta kritéria byla snížena a eh, na to, aby měla tedy dobrý dopad na výběr projektů. Myslím si, že eh, ten, ta fáze výběru ta byla vlastně se stala jedním, jediným postupem. A také to souviselo s mechanismem hodnocení projektu. Myslíme si, že to určitě bude eh, revidováno, možná ještě ne v tomto kole, protože již kritéria byla zveřejněna, musíme se držet těch kritérií, která eh, jsme zveřejnili. Ale v budoucnu, by, v budoucnu to bude Eh, revidováno. A to zejména kvůli tomu, že zcela měníme systém podávání přihlášek eh, pro projekty. To je první otázka. Za druhé byla zde otázka na šíření výsledků a poznatků. Hovořilo se o tom, že to šíření není dostatečné, Myslím, že ten program běží od roku 92 a já eh, se tím také zabývám od roku 92 a pamatuji si na zprávu z roku 95, která již v té době říkala, že to šíření eh, poznatků není dostatečné. Myslím si, že to trošku budeme slyšet i v budoucnu, protože je to, na jedné straně je to pravda, ale na druhé straně eh, to není tak jednoduché. Můžeme samozřejmě už teď říci, že komise učinila velký pokrok v tomto ohledu, což bylo uznáno i v několika hodnoceních, které probíhaly v rámci projektu LIFE. Nicméně na druhou stranu můžeme přiznat, že je zde ještě prostor pro zlepšení v mnoha prvcích. Určitě můžeme zlepšit třeba webovou stránku, můžeme zlepšovat třeba různé pořádání různých seminářů, protože hlavní problém je to, aby to šíření poznatků nebylo pouze jaksi teoretické, ale aby e, to skutečně bylo v praxi. To znamená, že nestačí mít jenom nějakého e, školitele nebo někoho, kdo bude ty informace šířit, ale musíte také najít publikum, které bude ochotné těm informacím naslouchat. Myslím si, že Již teď přemýšlíme o různých typech, jak šířit poznatky, zejména různé semináře, různé praktické workshopy, na kterých se setkají lidé, kteří se o ten obor zajímají a kteří mohou uh, hovořit o těchto věcech. Co se týče toho hodnocení ex post, tak jsme říkali, že 15% těch projektů již nyní je monitorováno ex post. Určitě by bylo eh, nákladnější aby, všechny, aby všech 100% projektů bylo hodnoceno. Bylo by to náročné jak na náklady, tak i personálně. Myslím, že těch 15% je pouze určitá část, protože v, těchto, v tomto programu live máme velkou návratnost. To znamená, že velice často dochází k druhé fázi projektu. To znamená, že můžeme jaksi monitorovat, tím, že monitorujeme tu druhou fázi, tak tím pádem e, je to provázáno i s monitorováním té první fáze. Všechny projekty, e, na všech projektech proběhne minimálně jedna inspekce na místě a ty inspekce probíhají během celé fáze projektu v různých fázích. Pak zde padla otázka na to, že v posledních letech se zvyšuje poptávka. Eh, bohužel musím říci, že hospodářská krize zasáhla eh, ochranu životního prostředí stejně jako ostatní oblasti. A je to spíše pro Life Nature než pro Life Plus, protože právě sektor Life Příroda je financován z veřejných fondů a pokud eh, nemají veřejné fondy dostatek prostředků, tak si členské státy eh, či místní orgány na místní úrovni stanoví určité priority a velice často se stává to, že právě ochrana životního prostředí nepatří mezi ty hlavní priority. To znamená, že pokud eh, myslím, že bychom se měli snažit o to, aby ten nástroj Life Příroda byl pružnější, abychom se přizpůsobili stávajícímu kontextu. Dále zde byly vyjádřeny pochyby, které se týkaly udržitelnosti projektu a udržitelnosti výsledků. Účetní dvůr řekl sám, že ta trvalá eh, udržitelnost eh, je, je dobrá. Některé, eh, některé ty projekty jsou dlouhodobě udržitelné, některé sami o sobě díky své povaze vlastně nemají být už pak nějak eh, eh, udržitelné nebo nemusí být udržitelné. Ale já vám teď uvedu několik příkladů. V roce 95 byla, byl, řekl článek 6 eh, směrnice o ptácích, že členské státy musí připravit seznam e, lokalit Natura 2000. Byla to Itálie, Španělsko, Řecko, Portugalsko a Irsko. Tyto země právě jakoby, jako, eh, jako první mm, přinesly tyto seznamy. Itálie byla první zemí, která vypracovala tento seznam a od roku 1995 používáme tyto seznamy lokalit Natura 2000. A myslím si, že na to, že ten projekt je dost eh, malý, tak má obrovský dopad a pro mě je trochu zvláštní, že vůbec ta zpráva se takto daří dobře. Jeden kolega z účetního dvora je Řek, takže dovolte mi říci, že Řecko v roce 92 nemělo téměř, nebo nemělo snad žádnou nevládní organizaci, která by skutečně eh, chránila životní přírodí, eh, životní prostředí. Možná tam probíhaly nějaké semináře a tak dále, ale nebyl tam žádný velký projekt, zatímco dnes je tam již sedm velice mm, důležitých nevládních organizací, které se věnují ochraně životního prostředí a um, připravují veliké, rozsáhlé projekty a to si myslím, že je hmatatelný výsledek udržitelnosti. Děkuji, připomínám, že příští schůze nás čeká 10. listopadu eh, a kde při eh, vyslechneme tedy tu výroční zprávu účetního dvora a potom 2. prosince a 3. prosince, to jsou další eh, Eh, schůze a ve 12.30 na nás bude čekat autobus a mm, eh, já eh, bych tedy udělal tedy určitou pauzu, mm, protože mm, vím, že účetní dvůr čeká tedy na náš seznam, tak aby se mohly frakce na tom dohodnout a také i Eh, sekretariát eh, rozdal návrh pěti bodů, eh, které by mohly být takovým východiskem, abychom se dohodli. Takže mm, vám dávám tedy na to půl hodiny a uvidíme se ve 12 tady a budeme pokračovat.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 Siamo solo io e lei. Allora io direi di... Uh... Eh, takže já eh, velice stručně a pak se rozejdeme. Eh, a byl jsem informován, že eh, pokud jde o eh, seznam priorit pro účetní dvůr, tak každá frakce předloží svůj vlastní seznam, kterýž máme teď a který hned předáme účetnímu dvoru. Především ALDE, EPP a Socialista demokraté mají tyto seznamy. A zde jsou dva společné body, a to je finanční nařízení o zlepšení, zjednodušení a potom to e, riziko e, chybovosti a co je ještě tolerovatelné riziko. Pokud je o komisaře, tak sekretariát eh, připraví seznam na kterém je víceméně schoda, je zde schoda asi na sedmi bodech, takže sekretariát napíše přípis, především se to týká OLAFu, eh, potom eh, etický kodex komisařů, potom národní prohlášení o fungování strukturálních fondů, potom externí diplomatická služba, zjednodušení na finančního nařízení, zlepšení a transparentnost eh, zveřejňování se samopříjemců příjemců prostředků a potom pozitivní DAS a tolerovatelné riziko. Takže my teď ve 12.30 nasedeme do autobusu, takže říkám, že sekretariat připom, připraví ten seznam a my všechno hned rozešleme a pošleme e, tedy tyto seznamy účetnímu dvoru a komisi. Děkuji.